Dear colleagues, Vážení kolegové, it is time to start. Je čas, abychom se pustili do práce. Nejprve přijmeme pořad jednání. Revidovaný pořad jednání byl rozeslán ve čtvrtek odpoledne. Pokud nemáte žádné námitky, můžeme pořad jednání takto schválit. Za druhé, sdělení předsedy. Je toho poměrně hodně. Za prvé, interinstitucionální jednání o návrhu úředních kontrol. Proběhla jednání eh, s radou a druhé kolo začne dnes večer. Za druhé, přístup k dokumentům o T-typu současnosti všechny ty dokumenty, které jsou klasifikovány jako takzvaně limited, omezené, které byly e, zaslány Evropskému parlamentu, jsou dostupné na, pro členy Evropského parlamentu na zvláštním sdíleném místě na webových stránkách výrob, výboru INTA. Nicméně přístup k ním je pouze na osobních počítačích v kancelářích Evropském parlamentu a je to pouze pro poslance. Není to ani pro asistenty, ani po politické poradce. Měli jste v tomto smyslu obdržet dopis. Zároveň chci ale připomenout, že všichni členové parlamentu mají přístup k těmto dokumentům, které jsou klasifikovány jako takzvaně EU restricted v příslušných eh, reading rooms, tedy eh, v čítárnách. Eh, za třetí máme zde předpremiéru dokumentárního eh, filmu s názvem Season. Předpremiéra se bude konat 2. prosince a jde o dokument, který je podporován eh, finančně v rámci pilotního projektu, který zahájil Evropský parlament v roce 2013. Členové obdrží pozvánku. Dále změny na sekretariátu Envy. Paní Izobel Findlay 16. listopadu opustí sekretariát našeho výboru, přechází do Evropské komise na DG Klima. Izabel pracovala na sekretariátu 6 let, zabývala se celou řadou klimatických problémů a já bych za celý výbor chtěl Izabel poděkovat za její práci při asistenci členům našeho výboru a popřát jí mnoho štěstí v nové práci. Pátý bod, to je poměrně zajímavý bod, Eh, vánoční koktejl, vánoční večírek. Budu organizovat malý, zdůrazňuji, malý vánoční večírek a to 21. prosince v pondělí v půl sedmé večer. Zvaní jsou jak členové, tak eh, zaměstnanci. Samozřejmě dostanete pozvánku. Dnešní tlumočnický režim máme dostupných 20 jazyků, dostupná není estonština, litevština, malčtina a irština a jako vždy naše jednání bude webstreamováno. Nyní můžeme přejít ke třetímu bodu na pořadu jednání tím je e, zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. To první se koná zdrav, e, týká zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. E, druhé se týká mezních hodnot emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdních strojích. A za třetí zde máme snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. Takže, jaké jsou výsledky trialogu? Pokud jde o ty zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, první neformální trialog proběhl 13. října a proběhla úplná výměna názorů o řadě důležitých politických témat, o rozsahu působnosti, definicích, klasifikaci, stejně tak jako bodů, které se týkají povinností hospodářských subjektů. Někde se nám podařilo dosáhnout schody, jinde ještě ne. Potom proběhl druhý trialog, to bylo 28. října, a ten se zaměřil na témata přepracování zařízení na jedno použití, vysledovatelnosti a takzvaný systém Unique Device Identification, také na klinické eh, podklady a podobně. Další trialog se bude konat 10. listopadu. E, k těm nesilničním e, pojízdním strojům trialogy se konaly 15. a 26. října. Spoluzákonodáci se na řadě bodů shodli. Šlo například o využívání systému IMI, tedy systému pro e, Eh, výměnu informací na vnitřním trhu a hovořilo se eh, také o informacích, které by si měly podávat eh, schvalovací orgány, případně o odstranění možnosti samotestování pro výrobce původních zařízení. A potom zde máme ten třetí bod, snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. První trialog se konal 21. října a opět proběhla výměna názorů o celé řadě Eh, bodů, například se hovořilo o limitních eh, hodnotách znečišťujících látek, o emisích čpavku, o maximální hmotnosti, o měřičích spotřeby paliva, také o ukazatelích rychlostních stupňů a skutečných eh, emisích při řízení vozidel. Rovněž se hovořilo o přizpůsobení Lisabonské smlouvě, včetně ustanovení o delegovaných aktech. Potom eh, tam ještě je celá řada věcí, které je třeba vyřešit na technické úrovni. Tam se to týká například eh, výpočtu, respektive zahrnutí metanu do výpočtu kalkulací eh, sladění s programem měření v rámci OSN a další body. To je tedy k těm trialogům a nyní můžeme přejít k bodu 4 na pořadu jednání, Jde o střednědobý přeskum strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti. Spravodajem je náš kolega pan Mark Demesmaker. Dáme mu hned slovo. Může zahájit diskusi. Děkuji, pane předsedo. Dříve než eh, se pustím do prezentace návrhu zprávy, chtěl bych říci, že došlo k závažným problémům s překladem té zprávy. Já se svým týmem a se sekretariátem Envy jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom ty problémy vyřešili a doufám, že všichni již máte k dispozici správnou verzi této zprávy. Abych se vyhnul nějakým dalším zmatkům, tak předložím tu zprávu v angličtině a nikoli v nizozemštině, což je můj mateřský jazyk. Myslím si, že to je ale závažný problém a já to zmíním také u generálního tajemníka parlamentu. Pokud jde o těch šest hlavních eh, poselství mé zprávy, jde tedy o ztrátu biodiverzity, která představuje ztrátu jak pro lidstvo, tak pro ekonomiku, tak pro přírodu v roce 2015 eh, zdaleka nedosahujeme cílů pro rok 2020. Za třetí je třeba více politické vůle, tak abychom skutečně změnili tu tendenci. Je třeba skutečně, aby vše bylo řádně implementováno. Za čtvrté, eh, směrnice musí, příslušná směrnice musí být plně implementována, nikoli revidována. A za, dru- za další je třeba investic do podpory biodiverzity. Je také třeba mít nová inovativní řešení. Nyní podrobněji. Ztráta biodiverzity je jednou eh, z globálních výzev, které v současnosti čelíme a je to neoddělitelně spojeno s výzvami v oblasti eh, zmenšujících se zdrojů a změny klimatu ztráta biodiverzity vede k nezvratným změnám, které jsou velice negativní jak na blahobyt lidstva, tak na hospodářství. Biodiverzita má samozřejmě hodnotu sama o sobě, ale dále má eh, také hodnotu socioekonomickou. Eh, v přeskumu, který byl proveden v roce 2014, Světové hospodářské fórum kolaps ekosystému a ztrátu biodiverzity zařadili mezi deset největších hrozeb. A my v tomto roce jsme pouze na půli cesty v dosahování cílu na rok 2020. A v roce 2020, pokud nedojde k navýšení našeho úsilí, tak těch cílů nedosáhneme. Asi 23 druhů a 16 přírodních stanovišť má přírodní status. Toho pokroku skutečně je velice málo. Značného pokroku bylo dosaženo pouze u dvou cílů, což jsou stavy ryb a invazivní eh, eh, cizí druhy. U všech těch ostatních eh, cílů ta situace dobrá není, což má závažné dopady také na lesnictví a zemědělství. Máme zde také určité pozitivní zprávy, například jsme svědky návratu určitých druhů na přírodní stanoviště. A tyto příklady lze užít eh, jako jakýsi katalyzátor změn. Ukazuje to, že ty cíle na rok 2020 jsou dosažitelné, že legislativa funguje a že je zde potenciál pro změnu. Potřebujeme ale větší politickou vůli abychom ztrátu biodiverzity skutečně řešili jako politickou prioritu. Potřebujeme mnohem lépe a mnohem důrazněji implementovat legislativu, kterou máme. Já jsem v eh, ve své zprávě předložil také řadu konkrétních návrhů, jak toho dosáhnout. A dnes bych chtěl zdůraznit, že ten přístup eh, musí být založen na přístupu celé řady různých aktérů a také je třeba eh, schválit a provádět směrnici o biodiverzitě, o biodiverzitě a přírodních eh, stanovištích. To jsou takové naprosto zásadní body evropské legislativy. Pokud bychom ty legislativy znovu otevřeli, tak by to tu celkovou strategii na podporu biodiverzity ohrozilo, protože by to vytvořilo jakési legislativní vákuum. Takže já jsem velice jasně proti revizi těch směrnic o přírodě. Cílem není legislativa sama o sobě, jako spíše její skutečné a správné provádění. Zase, že u tohoto bodu panuje koncenzus a více než 500 tisíc obyvatel se účastnilo také evropské eh, kampaně, která se týkala zvyšování povědomí v této oblasti a tito lidé eh, jsou všichni proti revizi směrnice, stejně tak jako zástupci devíti ministerstv eh, životního prostředí členských států a já jsem se obrátila i na příslušné osoby eh, v komisi, na pana komisaře Velu, na pana místopředsedu Timmermance, s tím, že jsme proti revizi směrnice. Myslíme si, že důležité je podpořit také investice do eh, podpory udržení biorozmanitosti, protože pokud eh, se nám nepodaří těch cílů eh, na rok 2020 dosáhnout, tak můžeme přijít až o 50 miliard euro ročně. Máme zde také program Natura 2020 a eh, ty náklady v porovnání s přidanou hodnotou, kterou to přinese, jsou skutečně zanedbatelné. Pokud jde o dopady ztráty biodiverzity na zdraví a blahobyt lidí, to je něco, co by mělo být eh, předmětem informačních a osvětových kampaní, tak aby si to lidé více uvědomovali. A nakonec potřebujeme celou řadu nových, inovativních řešení, abychom dosáhli dalšího pokroku. Já navrhuji například evropský eh, rámec, který by měl eh, bránit ztrátě biodiverzity, měl, měl by to vytvářet jakýsi eh, celoevropský systém a měl by se soustředit právě na ty oblasti, které nejsou eh, zatím například v programu Natura nebo v nějakých chráněných programech, protože zde je určitá mezera. A úplně na závěr bych chtěl říct, že my si nemůžeme dovolit znovu neuspět. My se musíme opravdu snažit o dosažení cílů na rok 2020. Je to zásadní jak pro přírodu, tak pro zdraví a blahobyt našich budoucích generací. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaši zpětnou vazbu, na vaše připomínky. Děkuji. A nyní první stínový zpravodaj pan Lins. Děkuji vám, pane předsedo. Tak já bych chtěl úvodem zdůraznit význam biodiverzity pro život na naší planetě. Jednoznačně se připojuji ke zpravodaji. Zpráva, kterou dnes projednáváme, je zpráva z vlastní iniciativy, jakožto Eh, input Evropského parlamentu, eh, přičemž eh, středně době přeskum bude probíhat někdy v prosinci a na jaře 2016 se stanovisko zveřejní také komise. Proto si myslím, že je dobře, že Evropský parlament se postavil takto ambiciozně ke svému Eh, úkolu a chci prostě uvítat spolupráci. Já eh, musím říct, že souhlasím eh, se řadou zde uvedených bodů, nicméně chtěl bych zdůraznit zvláště některé body obhospodařování půdy eh, musí být udržitelné a musí být v souladu s ochranou druhů. Ne, nemůžeme eh, připustit, aby se ekonomické vyžvání půdy a eh, prostor pro život zvířat navzájem vylučovaly. Kulturní krajina a zároveň prostor pro zvířata. Já myslím, že to je daleko lepší, než eh, ponechat eh, přírodu eh, sobě samé. Mám tady k tomu také mnoho příkladů z mé vlastní země a důležité také je, abychom projevovali také určitou míru trpělivosti, poněvadž je třeba, aby se ta opatření, která jsme tady přijali nedávnem, eh, mohla také uplatnit. Důležité je, abychom projevili politickou vůli eh, po lepším implementaci, ovšem toto je záležitost eh, spíše pro členské země, tak aby Eh, vytvářeli co nejlepší prostor pro soužití přírody a člověka. Já si myslím, že eh, mohu říci, že je třeba, aby se přepracovaly směrnice eh, pro ochranu přírody na několika místech je třeba, aby byly konkrétnější. Děkuji. Děkuji, paní Reda. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poblahopřála a poděkovala Markovi za tuto zprávu. Eh, šel do toho skutečně zvláštní. Je vidět, že skutečně eh, je třeba přistoupit ke konkrétním akcím eh, každému z těchto cílů a samozřejmě, že zásadní je, aby se opravdu plnily cíle stanovené ve směrnici nature. Eh, uzavření a dokončení eh, střednědobého přeskumu komise, eh, to je celkem jasné, co tam bude. Prostě musíme jednat teď, jinak se nám nepodaří splnit cíle. A to znamená problémy pro naši udržitelnost a také bezpečnost zajištění potravin a tak dále. Eh, je třeba, aby bylo jasné, že jsme si stanovili cíle v roce 2010 my, to je my, členské země a eh, také komise. A je eh, třeba, aby se komise skutečně energicky postavila do čela tohoto úsilí, ale také, aby poněkud přesvědčivěji jednaly členské země. Jsou tady doporučení, doporučení pro konkrétnější akce, které je třeba eh, podniknout. My víme, že je to důležité. My víme, že eh, musíme revidovat politiku naší infrastruktury a zemědělství a eh, lépe je integrovat s zájmy biodiverzity. A je samozřejmě také nutné, aby členské země dělaly více. A to znamená především Eh, především tedy eh, větší vynucování, včetně citelných trestů za nedodržování. Eh, ono to má ekonomický smysl, ale bohužel nám tady chybí politická vůle. To znamená, že bychom měli začít fungovat účinně, dokonce i rozdávat rány a ukazovat jmenovitě na ty, kteří nejednají dostatečně rigorózně. Já bych tedy chtěla při této příležitosti požádat komisi, aby se snažila všechno toto podpořit na nejvyšší politické úrovni. E, máme tady jenom pár týdnů e, starý příklad o tom, jak to vypadá se skutečným plněním emisních cílů u vozidel. A my si nemůžeme dovolit takovéto lapsy, chceme-li zachovat e, biodiverzitu. A pokud se týče e, směrnice o habitatech, tak to skutečně není třeba, nyní, není možné nyní otevírat, aby nedopadlo dobře. Pokud se týče těch invazivních druhů, tak já vím, že e, komise se s tím potýká nepříliš úspěšně. E, my prostě nemůžeme dovolit úplně všechno a je třeba, aby tady existoval whitelist a to rozumný. Také samozřejmě eh, je třeba eh, eh, mít rovnováhu také pokud se týče moří tady v našem sousedství. Velkým problémem je samozřejmě financování. A musím říci, že Mark řekl, že Eh, příroda prostě potřebuje pomoc, nemůže si zavolat eh, sama o pomoc a je třeba, aby tedy to naše volání bylo jasně slyšet ve všech členských zemích. Děkuji. Děkuji paní Kalenbach. Ano, také ode mě srdečně děkuji panu zpravodaji a já myslím, že ta spolupráce až dosud byla velmi dobrá a navzdory potížím s překlady eh, tady máme skutečně dokument, myslím potížím s překlady, eh, máme zde dokument, eh, který už nepotřebuje mnoho doplnit. Nám jde tedy hlavně o to, aby se plnily cíle diverzity. Jakožto političtí zástupci máme za úkol také třeba posílit hlas, který je slyšet relativně slabě, protože eh, také si myslím, že komise i členské země eh, poněkud zanedbávají eh, poukazování na to, jak důležitá je biodiverzita. Ono to prostě není tak, že eh, my se tady eh, snažíme eh, chránit jaké hnízdo a kvůli tomu jsme schopni bránit budování letišť a dálnic a tak dále. Já si myslím, že tady toto falešné, tento falešný názor tady může přežívat jenom proto, že nedostatečně komunikujeme. Ve skutečnosti Tady jde o to, aby se zajistila obrovská, zajistilo obrovské množství, abych tak řekla, eko, eh, eh, ekologických služeb, eh, protože tady to vidíme, k čemu to vede. Protože když třeba nebudeme mít zajištěné řízení toků a vodních ploch, eh, no tak to povede k obrovským nákladům. Ano, toto eh, řízení eh, je nezbytné. A chci tedy říci, že naprosto v pořádku je naše legislativa, nicméně kulhá nám právě řádné naplňování v členských zemích. A my skutečně potřebujeme koridory a potřebujeme eh, vyrovnaný přístup, eh, protože nám skutečně nepomůže, jestliže eh, se třeba v některých členských zemích koná mnoho, zatímco v jiných vůbec nic. A já tedy doufám, že ten dopis panu komisaři a panu místopředsedovi Termansovi eh, ukáže, jak je skutečně nezbytné, eh, abychom zde měli docíleny tyto, v praxi tedy docíleny tyto cíle. A jejich zanedbávání povede jenom, jenom eh, k dalším nákladům. Tady nejde jenom o několik málo vzácných orchidejí, ale jde skutečně o další zachování celé planety. Děkuji. Paní Bojlán. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za vynikající přístup a také spolupráci se všemi eh, námi, tedy novými zpravodaji, i když tedy samozřejmě měli jsme tady skutečně eh, určité Eh, potíže. No, eh, my víme, že skutečně naše eh, strategie ochrany přírody a její koordinace je poněkud v krizi, to tak si musíme opravdu přiznat. Nicméně my jsme dosti zajedno a je naprosto zásadní, aby se podtrhlo to, jak je důležité, jak je důležité zachování biodiverzity. To je něco, co skutečně eh, si eh, zasluhuje ochrany. A není to žádná, nemáme tady žádný důvod nějaké eh, deregulaci. My tady samozřejmě už máme ledasos a myslím, že můžeme říci, že eh, zlepšení v případě eh, některých eh, druhů zvířat, to jsou hmatatelné výsledky a tady skutečně není proč cokoliv spochybňovat. Podstatné tedy je, aby ta legislativa, která na papíře podporuje biodiverzitu, aby fungovala také v praxi. A proto také já jsem tady eh, připojila pár pozněvacích názorů, návrhů, které komisi vyzývají, aby opravdu eh, motivovala eh, členské země. A ano, máme tady několik členských zemí, bohužel teda moje členská země mezi nimi není, eh, kde se skutečně žádá, aby komise dělala více. Já jsem velice rád, že je zde také eh, výhled, eh, respektive výzva pro konkrétní kroky na ochranu opilujícího hmyzu Eh, víme, jaké máme tady potíže se včasy. Eh, to, že nám ubývá právě těchto polinátorů, těchto opilovačů, eh, je jenom příkladem toho, jak opravdu nutné je něco dělat pro onu biodiversitu. A já se tedy těším na to, že budu spolupracovat na opravdu energické ochraně eh, těchto, eh, těchto věcí. Děkuji. Pane předsedo, já tu zastupuji další stěnovou zpravodajku paní Auken. A v první řadě bych chtěl zdůraznit, že jsme se tedy zaměřili na ten koncept plan, vymezení planety a tam se stanoví, že tedy ztráty na biodiverzitě jsou jednou z těch nejzásadnějších oblastí, co se týče té globální environmentální krize. To znamená, je třeba se zabývat ztrátou biodiverzity a považovat ji za tu nejprioritnější oblast eh, našich aktivit, které bychom měli provádět v EU. Co se týče strategie pro biodiverzitu, bohužel ta střednědobá revize by nás měla vést k tomu, že si uvědomíme, že ty cíle, které jsou obsaženy v té strategii, um, že se nám zatím nedaří splňovat. Máme tu tedy strategii do roku 2020, ale jak se zdá, je to spíš takový seznam zbožných přání než realita splněná a opravdu dosažený vývoj na úrovni EU. Evropská environmentální agentura a její zhodnocení stanoví, že pokud dojde k pozitivnímu eh, vývoji, nebo došlo za posledních několik let, tak jsou úzce napojeny právě na stávající legislativu EU, konkrétně směrnici o ptácích a jejich habitatech. To znamená, jakýkoliv pokus o oslabení legislativy by nás vedl právě k dalším ztrátám na biodiverzitě do budoucna. Tedy eh, ten prověřovací proces na komisi, ten fitness check, by měl probíhat rychle, protože je tu určitá příležitost a možnost pro průmyslové lobbysty z některých členských států, aby tak nějak podkopali stávající legislativu, konkrétně tu eh, směrnici o habitatu ptáku. Je třeba toto zastavit. I ostatně pan zpravodaj a někteří stínoví zpravodajové zdůraznili to, že je tu problém s registrací. Ostatně není to samotný problém s registrací, jako spíše otázka implementace. I u nás v Maďarsku jsou stovky příkladů, kdy ty řídící plány eh, v celé řadě eh, lokalit chybí a ty takzvané management plány by tu měly být vytvářeny. Ta síť je opravdu rozsáhlá, nicméně plány pro to, jak zachovávat, udržovat tuto síť, nejsou zatím velice jasné. A opravdu se nám nepodaří také velkých eh, výdobytků, pokud nebudeme mít jasné financování. Pak ještě eh, k tomu mm, horizontálnímu druhu legislativy. Netýká se to jenom zemědělství, je to průřezové, propojené na dopravní politiku, otázku dálnic, vodních toků a podobně. A v neposlední řadě ještě jednu věc. Politika biodiverzity EU eh, je samozřejmě projednávána na komisi pod velkým tlakem ze strany eh, průmyslových lobby a myslím si, že Evropský parlament by eh, měl opravdu bojovat proti jakýmkoliv pokusům ničit eh, tady tuto stávající legislativu. Musíme se o to vynasnažit. Děkuji, pan Lafonte. Děkuji, pane předsedo. Všichni stínoví zpravodajové, jak jste slyšeli, se shodují v tom, že tato zpráva odzrcadluje poměrně dramatickou situaci. Cíle, které jsme si před pěti lety stanovili, jsou stále ještě vzdálené a pokud nedojde k nějaké razantní změně, tak do konce roku 2020 těch cílů nebude dosaženo. My jsme jakožto spravodaj, jako sto, stínoví spravodajové z toho vycházeli, stejně tak z toho vycházel i pan spravodaj. Myslíme si, že ty obavy z té zprávy jasně zaznívají. Také jsme se ale shodli na tom, jak zde i dnes eh, zaznělo, že eh, směrnice o přírodě se nemají revidovat. Přejí si to i naši občané. Cílem je tyto směrnice pouze lépe provádět tak aby působili efektivněji a přinášeli konkrétnější výsledky. Ta zpráva je pozitivní, je v ní celá řada bodů, k kterým se můžeme připojit. Pokud jde o pozměňovací návrhy, myslíme si, že těmi by šla zpráva ještě zkvalitnit a posílit. Mám také pocit, nevím, zda ho mám sám, že v tom odůvodnění pana zpravodaje se eh, zaujímají stanoviska silnější než v té zprávě samotné. To je, myslím, škoda, protože tam jsou určité body, které bychom mohli jaksi posunout dále. Například je tam jeden eh, bod, který se zabývá ekonomickými eh, finančními ztrátami toho, když se nám nedaří biodiverzitu chránit. A myslíme si, že e, takováto věc by mohla být v té zprávě samotná, samotné, nikoli pouze v tom odůvodnění. E, zpráva je zaměřena na těch nadcházejících pět let. Vypadá to trošku, jako bychom s tím začínali teprve nyní. Není tam žádná kritika toho, co se stalo v těch uběhlých pěti letech. Potom je zde ještě jeden důležitý bod, také opět v tom odůvodnění a ne tolik v té zprávě. A ten se týká toho, že občané skutečně hlasitě požadují, aby se dozvěděli, jak Evropská unie, eh, jakými prostředky chce přispět k ochraně biodiverzity. Myslíme si, že i zde bychom se měli snažit o větší informovanost občanů. Chybí zde, nebo není zde příliš mnoho zmíněna hodnota biodiverzity eh, samotné osobě, tedy často je ta hodnota vztahována pouze k lidstvu, k hospodářství a nehovoří se zde příliš o té hodnotě samotné bez ohledu na existenci lidstva. A poslední věc, kterou bych chtěl zdůraznit, pan zpravodaj říká, že ty e, cíle, které se v zásadě daří alespoň mírně splňovat, jsou cíle číslo 4 a 5, to znamená oblast rybolovu a invazivní druhy. Ale pokud jde o e, rybolov, tak tam ty cíle příliš e, dosahovány nejsou. Tam máme pouze novou společnou rybolovnou politiku, ale ta ještě musí být e, řádně implementována. Plus je zde řada oblastí moře, přírodních oblastí a také rybích druhů, které jsou velice silně ohroženy, eh, především právě eh, lovem evropských rybářů. Takže to jsou mé poznámky a pak samozřejmě budeme mít řadu pozměňovacích návrhů. Já bych eh, především chtěl konstatovat, že v mém vlastním podniku, v mém vlastním lese také bohužel konstatuje, Eh, že mě ubývá biodiverzity a eh, překvapeně na to hledím a vůbec nevím, co s tím. Eh, já jsem byl u té první debaty o biodiverzitě a všichni jsme tenkrát chovali velké naděje, že to bude lepší. Ale podívejte se, Eh, jak na tom jsme dneska. To, co řekl pan kolega z EPP, to všechno mohu podpořit, ale eh, dneska je to také, že eh, nějakých 80% ploch skutečně je v rukou zemědělců. Ale kde se tady nyní nachází vlastně ten, ten zemědělec. Eh, tady de facto se s nimi nespolupracuje, tady se skutečně rozhoduje o nich a proti nim, ale on také musí jíst, ale eh, aby, aby přežil takový eh, zemědělec, tak máme, já mám v sousedství kachní farmu, pardon, drubeží farmu a tam je 80 tisíc kuřat je to skutečně ta politika, kterou si přejeme, že pokud to budeme dělat takto dále, tak eh, skutečně eh, z té směrnice nic nebude. Samozřejmě občas je třeba jim dát kartáč, to ano, to oni vydrží, ale prostě hm, nemůžeme eh, jít jednoduše proti nim. My zde máme mnoho zemědělců, vysokoškoláků, ale eh, to také moc eh, nepomůže. Já si myslím, že skutečně musíme eh, se na to opravdu velmi, velmi soustředit a skutečně přesvědčit také zemědělce, že je třeba, aby s spolupracovali. Ano jestliže eh, tady budeme eh, se rozhodovat o nějakých eh, velkých plochách, které uzavřeme a tak dále, tak to, to není ono, ale skutečně my se musíme starat o takové ty drobnější plochy, které skutečně mohou leco se změnit. To skutečně tak je. A Čili ty zemědělce, ty musíme vzít na palubu a, a pokud e, to nedokážeme, tak e, prostě z toho taky nebude nic. Co se týče toho greeningu, já si myslím, že ono, ten greening e, už teď de facto i zkrachovalo to celé, a ne kvůli komisi, ale kvůli členským zemím. My tady máme také e, zemědělské svazy a tak dále. No, ten, ten greening, e, to mám za ten pořadstvem biodiverzity a tak dále. Ale tak, jak to děláme, tak to e, nepomáhá. A my to děláme už 30 let a je to všechno zbytečně. Opravdu ta myšlenka greeningu, ta, to je třeba naplnit životem je třeba také mluvit s mysliveckými svazy a tak dále, ale opravdu to eh, z kanceláře eh, z hlavního města Evropy, eh, z Bruselu, to prostě nedokážeme. To je třeba řešit s členskými zeměmi. To, ta biodiverzita třeba v mém regionu, to jsou de facto Alpy, tak eh, tam skutečně je třeba eh, eh, fungovat takto, protože jinak tady nic nedokážeme. Děkuji. Thank you very much, Mr. Gerbrandy. Děkuji vám, pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu Markerovi za jeho návrh zprávy a za jeho jasné prohlášení tady ve výboru. E, myslím si, že tady není ani jedno slovo, se kterým bych nemohl e, nesouhlasit. Myslím si, že e, se tady hodně blížíme k mé vlastní zprávě z doby před pěti lety. Došel jsem k stejným závěrům ke stejným řešením a myslím si, že si to vysluhuje, vysloužila i tehdy stejnou jednomyslnou podporu jako ta vaše dnes zde na výboru. A myslím si, že bychom měli být realističtí. Ano, nám leží eh, různorodost eh, na srdci, jak nám tady parlamentu tak všeobecně, nicméně zároveň je třeba říci, že naše vlády z našich strán, ať jsou to lidovci, E, křesťanští, demokraté, socialisté, kdokoliv, tak prostě neimplementují a neprosazují tuto politiku. Takže obecně můžeme být velice pro biodiverzitu, ale pak je to následně opravdu složité, když se tu střetávají různé zájmy. A právě v takovouto chvíli bychom měli tak nějak povstat a obhajovat biodiverzitu. A právě z tohoto důvodu podporuji kolegovu, um, kolegovo prohlášení, že musíme bojovat proti risitu a to naprosto rázně. Ta eh, krize biodiverzity je takovou tichou krizi a jsem přesvědčen, eh, že to může být sice tichá krize, ale může být ta úplně nejničivější ze všech. A já bych chtěl položit radě otázku, proč organizuje dodatečné zasedání um, rady, když nastává krize, ale pak je úplně potichu, když probíhají krize o ztrátě biodiverzity. Takže možná rada by mohla zodpovědět tuto otázku. Já si myslím, že ztráta biodiverzity je mnohem větší výzvou pro Evropu než stávající krize s uprchlíky. když jsme zaznamenali, kolik už na téma uprchlíků probělo zasedání eh, rady a na kolika takových zasedáních se projednávala biodiverzita, takže může na to rada zareagovat. A pak další způsob, kde se prokazuje to, jak je složité ten střed zájmu, to je samotná naše zemědělská politika. Ono těžko, lehce se ukazuje jako vyníky na členské státy, ale pak sami sebe se zpytovat, co my jsme udělali ve prospěch toho u nás doma. Zase jsou tu různé střety zájmu a ta otázka principů zase není tak jasná a zásadní, jak by měla, takže je třeba i v tomto být realistou. A pak mám ještě otázku na komisi ta se týká principu no net lost. To je něco, na čemž komise již dlouho pracuje a chtěl bych z komise vědět, a jaký je stav a kdy můžeme tedy očekávat nějaké konkrétní návrhy. A na závěr, pane předsedo, no, ohledně prosazování práva zase Ehm, toto, na to poukazuje i naše environmentální agentura, že to nefunguje dobře a já uvedu jeden příklad, eh, právě to eh, odchytávání ptáků na mapě. My jsme v roce 2009 se tomu v parlamentu věnovali, já tu budu číst eh, tiskové prohlášení komise z té doby. 10. září 2009 soud potvrzuje, že to uh, jarní odchycování ptáků na Maltě je porušením legislativy a to bylo před šesti lety. A kdy jsme napsali poslední dopis ohledně tohoto tématu na komisi, myslím si, že to bylo před pár týdny, tak proč pro Boha není možné, aby v Evropě v roce 2015 se nemohlo něco takového zorganizovat, když nějaký malý členský stát, nebo kdyby byl velký a prostě neplní legislativu, tak proč nejsme schopni přinutit ten členský stát, aby to napravil? Proč tedy může na to komise odpovědět? Proč je to tak složité? Já tomu jednoduše nerozumím. Uh, a když tedy toto nejsme schopni činit, tak jak můžeme vůbec splnit ty stanovené cíle o naší vlastní biodiverzitě? Děkujeme. A nyní paní kolega Schreiber-Pírek. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem si tu zprávu velice dobře přečetla, pane předsedo, a nyní se dívám na kolegy, na zpravodaje i stínové zpravodaje. A já tu mám další zprávu a tu zpracovali starostové a jiné zúčastněné strany, které vlastně se zabývají obhospodářováním půdy a ti v té zprávě popisují způsob, jaký vlastně dopad bude mít uplatňování těchto předpisů na krajinu. A dívám se na pana zpravodaje, který sedí za mnou a na ostatní stínové zpravodaje a byla bych ráda, kdybyste mé zemi pomohli právě s řešením takovýchto sporných bodů, protože v Holandsku se zpracovávají podobné zprávy a my jsme dostali nebo eh, státní tajemník holandské vlády eh, napsal dopis, ve které se ptá nebo poukazuje na to, že v určitém regionu zemědělci a starostové mají potíže s takovými to pravidly tak bych chtěla prostě vědět, jak pak reagovat. Já bych mohla zmínit i konkrétní body, ale byla bych ráda, kdybychom jednoduše akceptovali i tu skutečnost, že jsou tu určitá sporná místa a lidé nemohou souhlasit jaksi se vším. Jak řešit takovéto spory? A já jsem si připravila vyjádření ohradně těch eh, ochráněných ploch v rámci Natury 2000. V Holandsku jsme toho dosáhli hodně, ale je třeba si uvědomit, jaké to může mít důsledky třeba pro země jako Holandsko, pokud by tedy plně implementovali všechna ta ustanovení z Natury 2000, mohlo by to ohrozit jak zemědělství, tak bytovou výstavbu. A to je obsaženo v té zprávě o těch sporných bodech. Pak ta otázka týkající se biotopů, směrnice o biotopech, tady ty prováděcí opatření mají dopady i na sociální oblast a na jiné oblasti a tady asi nemůžeme hovořit o nějaké konzistentnosti legislativy té směrnice o ptácích a, a z přírodních stanovištích, jak je to v odstavci 17. Pak je tu celá řada i takových e, nesrovnalostí i mezi tedy textem a praxi, například definice, co je veřejný zájem, anebo jak definovat určité nejasné výrazy. Myslím si, že tady je zapotřebí, aby to komise ještě upravila, ale ostatně i v samotných směrnicích jsou určité nejasné termíny a to prokázala ostatně i rozhodnutí soudu nebo jiná příslušná usnesení, jako je to v odstavci 16, například to, co jsou to škodlivé dotaze dotace. Podle mého názoru je škodlivou dotací je to, že eh, vynaložím miliony eur mm, v Holandsku a ty projdou do Německa a tam se za to zaplatí nějaký chov slepic, jak na to poukázal kolega. Dále také nesouhlasím s tím, že by směrnice o ptácích a přírodních stanovištích byla nejlepším příkladem té inteligentní legislativy. Myslím si, že tam má hodně problémů s prosazováním, takže i tak to nemůžeme označovat. Já si myslím, že prostě tu nemáme ani dobré dohody. Vlastníci půdy jaksi nejsou vy na slyšení, když se uzavírají určité dohody a formulují plány je tu velká míra různého vněšování politického i do toho rozhodování na to, aby ty výsledky byly akceptovatelné. Pak odstavce 13 a 18, ty se týkají rybolovu a jiných, ale měli bychom se věnovat i jiným odvětvím. V Nizozemsku tu máme i jiné spochybňované no, oblasti například v některých oblastech v zemědělství, například v živočišné výrobě se e, snížily emise dusíku. Takové věci se tu nezobrazují. Pak tu máme celou řadu takových rodinných e, zemědělských podniků a jejich život vlastně vyloženě závisí na tom e, soužití s přírodou a ti by mohli přijít o toto svoje živobytí a naopak určité návrhy, aby se zemědělci přesouvali do jiných oblastí země. To jsou úplně drakonické návrhy, jsou nereálné a vlastně hrozí to, že by ta země samotná a ta krajina upadala. Lidé se v minulosti vlastně tak nějak snažili obhospodařovat eh, tu zemi a to by se, tento systém by se mohl úplně zhroutit. Často se tu hovoří také o tom, že členské státy by eh, si mohly vynakládat ta ustanovení po svém a myslím si, že tady eh, to je právě případ tohoto příkladu. A jak tedy je Evropská komise připravena reagovat na ty sporné body? Eh, je možné to nějakým způsobem řešit, ostatně, aby se i zlepšila implementace? Tady mám konkrétně na mysli odstavec 3. U každého plánování pak platí, že nemůže, eh, nemohou fungovat tak nějak individuálně, izolovaně, mělo by to být propojené, protože tady takové plánování má velký dopad na krajinu a je třeba opravdu zohlednit všechny cíle pro dané území. No a kromě jiných věcí, například v odstavci 4 stanoví, že národní instituce mohou umožnit určitý druh využívání krajiny pouze za podmínky, že se tam nepoškodí příroda nebo nějak zásadně nezmění stav přírody. No, možná si říkáte, proč to probírám není tak složitě. Já totiž musím říci, že náš premiér Balkenende již v minulosti otevřel tuto problematiku. Já jsem pro přírodu, chci ji ochraňovat, nicméně nyní se ukazuje, že nadnárodní organizace E, se dostávají k půdě, protože půda je levná a to kolegové v minulosti, když to schvalochovali, asi neměli na mysli. Děkuji, Aňo. Já. Já s tím Děkuji, pane předsedo. Já děkuji kolegovi za eh, velice bohatou a úplnou zprávu. Chtěla bych zdůraznit jednu věc, která je podle mě zásadní. Zhodnocení aplikace a implementace směrnic, eh, především potom zhodnocení jejich účinnosti. Ano, máme zde určité texty, například směrnici o přírodních stanovištích, které je třeba prohloubit a řádně aplikovat, ale já bych chtěla zdůraznit ještě jednu emblematickou věc. Týká se kormoránů my máme legislativu, která chrání tyto ptáky a výsledkem je, že potom sladkovodní eh, ryby jsou decimovány. Já si myslím, že je třeba tuto legislativu revidovat. Já jsem o to žádala, nebylo to vyslyšeno. Takže eh, to je taková sporná věc. A potom eh, kolega Demesmeker navrhuje vyzvat komisi a členské státy k tomu, aby vypracovali iniciativu týkající se opilujícího hmyzu. Ano, to je naprosto zásadní. Nicméně chtěla bych také připomenout, že naše skupina předložila eh, námitku eh, vůči určitým chemickým látkám a tento náš návrh byl zamítnout. Takže myslím si, že bychom eh, měli eh, působit nejprve v oblasti takových každodenních činností a měli bychom postupovat koordinovaně. Děkuji. A teď bych rád dal slovo Evropské komisi. Je tady paní Le pokud eh, to říkám správně, ale asi budu muset podsvědčit výslovnost. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já bych za Evropskou komisi chtěla přivítat tuto velice dobře napsanou zprávu pana Demes Mekera. Chtěla bych poděkovat eh, za práci také stínovým zpravodajům. Myslím si, že zpráva obsahuje veškeré hlavní body, které se objevují i ve zprávě komise. Zdůrazňuje všechny ty hlavní body, především ty cíle a zdůrazňuje zásadní úlohu biodiverzity a služeb v oblasti ekosystému. Důležitost pro naši společnost a pro naše hospodářství. Samozřejmě, že i komise zdůrazňuje, že je třeba zjistit, jaké jsou mezery v provádění stávajících eh, směrnic, Myslíme si, že tato zpráva ve velké míře potvrzuje závěry komise a je třeba se o ně opřít při dalších krocích. Pokud jde o jednotlivé dotazy k tomu, na co se ptala paní Berder, bych chtěla říci, že se budeme velice pečlivě zabývat závěry Evropského parlamentu a rady, pokud jde o další kroky, které bude třeba podniknout. K tomu na co se ptal pan Brandley, my i nadále se e, zabýváme problematikou e, státy biodiverzity a ekosystému také v tom širším kontextu krajiny. Zahájili jsme konzultační práce, provádíme hodnocení dopadu a zvážíme v nadcházejících měsících i další kroky. K dalším komentářům a závěrům, pokud jde o fitness check eh, směrnice o přírodě. Jak víte, komise ještě dále studuje příslušné podklady. Předběžné výsledky potom předložíme 20. listopadu na konferenci. Tímto bych vám ještě jednou chtěla poděkovat za vaši práci a budeme se těšit eh, na finální zprávu. Ich möchte auch von Děkuji. Já bych eh, chtěl všem zúčastněným srdečně poděkovat. A než dám ještě slovo panu Demesmákrovi, eh, k této eh, příznivě vítané zprávě. Ještě bych chtěl říct, že bych velice rád udal, dal slovo hm, Evropské radě, poněvadž tady zaznělo spousta možná nepříjemných skutečností směrem k radě. A e, já tedy tady jsem jenom zástupce, ale myslím si, že by bylo dobré, kdybychom přiměli radu, aby se tady také příště objevili zástupce. Možná, že bychom e, měli e, soustředit právě na toto úsilí a já věřím, že pan, náš pan předseda určitě by to podpořil. Pan Demesmáker není. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já celkem s potěšením konstatuji, že se víceméně shodujeme na klíčových bodech této zprávy. A chtěl bych poděkovat kolegům za povzbudivá slova. A k tomu patří to, že tedy si nemůžeme dovolit nenaplnit cíle pro rok 2020 a to znamená, že budeme potřebovat větší politickou vůli, větší pokrok v vynucování, eh, lepší implementaci v různých politikách a také nepřejeme, se, aby, nepřejeme si, aby směrnice týkající se přírody byly revidovány. Já hm, k tomu, co říkali stínoví zpravodajové a další kolegové, včetně těch eh, politických komentářů, což eh, například eh, Eh, já na chvilku přijdu tedy do eh, holandštiny. Eh, je jasně tady řečeno, že my si přejeme, abychom, aby se zapojili také další zainteresované strany, místní, také farmáři a tak dále. Evropská komise již nízozemí naznačila, že mm, je třeba, aby v té směrnici byla ponechána dostatečná flexibilita na to, aby se řešily problémy implementace, jak jste o tom hovořila. To já nevím, to se asi nedá jenom tedy eh, salvat všecko na tu směrnici a jednotlivá ustanovení v ní. No, eh, ta implementace by vždycky mohla být lepší a myslím, že v tomto směru můžeme vyslat silný signál Evropskému parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. Chtěl bych ještě upozornit, že pozměňovací návrhy můžete překládat do 16. listopadu eh, do poledne a hlasovat v Envy budeme 21. nebo 22. prosince. Eh, máme docela štěstí, že to sekretariát nedá na 23. Hlasování v parlamentu proběhne eh, v lednu nebo v únoru a do té doby ještě budeme mít dost času na to, abychom se eh, k tomu sešli a dále to projednali. Tak a eh, nyní přecházíme k bodu číslo 5 výměně názoru s Evropskou komisí o kytovcích chovaných v zajetí. A u této příležitosti bych rád dal slovo Kat Tyler eh, od zelených. A Kat Tylerovi, ano, je tady. Ano, eh, komise asi bude vědět, že tady máme eh, přes Eh, mnoho tady, no, máme tady 32 zařízení v 15 českých zemích, kde jsou tady tyto, eh, tyto eh, citovci. Jsou to různí delfíni, několik druhů ork a jeden amazonský delfín. Většina těchto evropských zařízení jsou regulovány směrnicí z roku 1999 číslo 22 Evropské unie, která je zde eh, na ochranu biodiverzity. Eh, tato zvířata jsou schopna urazit za den 100 mil a jsou schopny se ponořit do hloubky 60 metrů. Nicméně eh, v zajetí co jsou, ty mají eh, tedy eh, hloubky méně než 1% toho, eh, kde se pohybují v přírodě. Čili tyto a to zařízení pro umělý chov ne, nemohou nahradit plně, plně s přírodními podmínkami. Mnohé ty bazénky jsou takové prostě, které tam je prostě pro ně obrovská nuda, nic jiného. Navíc eh, eh, tato eh, zvířata, která jsou na jedné straně tedy chovaná v zajetí a jsou tady v nepřirozených společenstvích, tedy jsou jedinci z geograficky jiné oblasti nebo dokonce z jiného druhu a tam skutečně dochází k problémům v soužití, dochází tedy k agresi, eh, zraněním a někdy i eh, smrti. Když eh, bychom to srovnali, pokud máme tedy ve věznicích lidi, tak lidé, ačkoliv jsou to kriminální živly, mají Eh, mají šanci aspoň se odvolat, mají se možnost zvolat eh, spravedlnosti. Tato zvířata ne. Eh, vzhledem k požadavku, že zvířata by měla být držena za podmínek, které splňují požadavky biologické a požadavky ochrany pro jednotlivé zvířaty, jednotlivé druhy zvířat. Eh, zajímalo by mě, zda tedy Evropská eh, komise eh, může nám nějakým způsobem říci, zda takovéto bazénky, které tedy představí zhruba 1% jinak přirozeného životního prostoru, zda skutečně splňují ty požadavky. Pak mám ještě druhou otázku. Vzhledem k vědeckým Eh, důkazům o tom, eh, jak jsou drženi, eh, jaké mají mentální schopnosti a sociální schování, zajímalo by mne, zda komise je schopná předložit důkazy o tom, že je přijatelné určité druhy držet v zajetí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Dionáro. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Budili jsme se to trošku pozdě, pokud jde o tento problém. Ta situace kytovců zajetí je skutečně velice znepokojivá. V současnosti máme asi 300 eh, velryb a delfínů, které jsou eh, tedy 44 střediscích a zde jsou dva zásadní problémy. Jednak životní podmínky eh, těchto zvířat eh, v zajetí, která jsou přizpůsobena obrovským rozlohám oceánů. A potom eh, jsou zde tedy skutečně negativní podmínky těchto zvířat, které jsou v rozporu s příslušnými úmluvami o obchodování s ohroženými druhy. E, tyto druhy e, mají přírodní e, stanoviště, která jsou až 200 km čtverečních, mohou se pohybovat ve vzdálenostech až tisíc kilometrů a v tom zajetí žijí skutečně malých bazéncích. Navíc často tato eh, zvířata účinkují eh, v různých představeních, eh, kterých se účastní tisíce lidí. Jsou tam špatné světelné podmínky například a vytváří to pro ta zvířata veliký stres, takže ona téměř nejsou schopna se v zajetí rozmnožovat. Z tohoto důvodu jsou dováženi eh, další jednotlivci a všechno to přispívá k velice eh, jaksi výhodnému eh, obchodování. Přitom již v roce 1996 vznikla legislativa, která delfinária pověřuje úkolem uchování těchto druhů, jejich ochranou a vzděláváním veřejnosti. Nicméně mělo by se eh, bránit eh, tomu, aby tato zvířata byla chována v zajetí, která jsou v evropských podmínkách eh, naprosto nedůstojné. Je důležité, aby komise si udělala lepší přehled o podmínkách těchto institucí, která zvířata chovají v zajetí. Děkuji paní kolegyni, paní kolegyni Ayuso. Děkuji, pane předsedo. Ehm, bylo to načrtnout takový strašlivý, takové strašlivé panorama. Zdá se, že tedy všichni ti kytovci a zejména tedy delfíní musí pro ně musí být plněny pravidla, zejména umluvy CITES. A pak je tu tedy směrnice pro zoologické zahrady. Ve Španělsku máme zákon 31 z roku 2013, to je příslušný zákon. Pak ta konkrétní část týkající se delfínů, tak to já znám a mohu vás ujistit, že to panorama, které se tu poskytuje, tu vlastně je neplatné, tady se plní vše, všechny ty pracovní podmínky, a již nějakých deset let se neobchoduje s delfíny. Všichni ti, které máme, už se narodili v těch zoologických zahradách, alespoň z toho, co já vím a co jsem viděla, mají výtečné podmínky. Takže to panorama, které nám tu kolegové popisují, tak to prostě jsem, s tím jsem se nesetkala. To je, jako by hovořili možná o jiném kontinentu, ale něco takového prostě u nás neexistuje. Já nevím, jak se může poměřovat stres delfínu a do jaké míry hluky je obtěžují, protože já jsem je viděla spokojené, hrají si, jsou splněny všechny pravidla. Možná některé ty parky neplní, ale u nás máme opravdu normy velice rigidní pro tohle všechny ty delfináry a zoologické zahrady. Nevím, nevím, jak to vypadá v jiných zemích, ale znám situaci u nás. A ta je taková, jak jsem ji popsala. Vielen Dank. Děkuji, paní Ayuso. Paní Afronte, pan Afronte. Grazie, presidente. Eh... Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Ayuso, tady není problémem to, jakým způsobem jsou drženi v zajetí tyto exempláře. To není problém respektování legislativy. Problém je spíš kulturní a výchovný a vychází z toho, jaké máme vědomosti. A věda hovoří o tom, že tato zvířata jsou inteligentní a jsou si vědomi své existence. A pokud my je držíme v zajetí, v nějakém jakkoliv krásném zařízení, v jakkoliv krásném bazéně, tak i přesto všechno si ta zvířata uvědomují, že jsou v zajetí, tedy jsou si toho vědomi, jsou to inteligentní bytosti a už více než při 30 lety se eh, prováděl výzkum a byla tam také snaha přiblížit veřejné mínění obyvatel právě k tomuto tématu, aby měli větší povědomí o jejich chování. Velice často se jedná o druhy, které vyvolávají zájem a, a všechny ty kytovci jsou obsaženi i v úmluvě CITES, co se týče ochrany ohrožených druhů. A co se týče ochranu a výchovu, ano, to byly právě důvody, proč ty akvaparky vznikly. Ovšem ty důvody v dnešní době již neexistují. Výchovné programy, které se rozvíjejí, a já je velice dobře znám, a mohou být i velice hodnotné, nicméně skutečností nadále je to, že učit děti tím způsobem, že jim koupíme lístek a za to se můžou dívat na nějaké živé zvířátko, které bude předvádět nějaké představení, tak to nevím, zda je ten správný přístup. Myslím, že by se to mělo změnit. Evropa se často definuje z politických a kulturních důvodů jakožto určitý pionýr. Nicméně já tvrdím, že my potřebujeme kulturní změny, abychom řekli, že do pěti let žádný členský stát nebude povolovat takovéto zábavní parky. Děkuji paní Kilonaj. Thank you, Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegům. Já položím jednu otázku na komisi. Jak komise hodlá řešit uzavírání delfinárií? Například ve Finsku uzavíráme naše delfinária. A co nastane právě s těmi jednotlivými zvířaty následně? Bude komise nápomocná při vytváření nějakých míst právě, kam budou směřovat tyto zvířata nebo se provádět jejich rehabilitace. Existují taková místa nyní v Evropě? Děkuji. Děkuji, pan eh, kolega Ek. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení eh, kolegyně a kolegové, už tady bylo několikrát řečeno, že delfíny, ale také jiné druhy kytovců mají určité eh, vědomí a také mají něco na způsob morálního povědomí, což znamená, že jde o zvířata vysoce vyvinutá. A jakožto obránce práv zvířat eh, mohu říci, že vzhledem k tomu, že jsou nám některá zvířata eh, podobná, třeba v té morálním smyslu, tak jim mohou náležet určitá práva. Eh, mám tady příklad eh, eh, delfíny a jednoho známého trenéra delfínu, který tedy pracoval na televizním seriálu, kde tedy delfín Filip hrál hlavní roli. A On tedy řekl, že jeden delfín, kterému, který byl držen v zajetí a byla mu odmítána potrava, tak na to reagoval tím, že tak dlouho narážel hlavou do betonové zdi, až eh, se zabil. Eh, což eh, znamená, že zvířata skutečně trpí, pokud jsou v zajetí. My v Evropě Eh, myslím, že bychom se mohli eh, rozhodnout, že zvířatům eh, přiznáme určitá práva, zejména tedy těm zvířatům, která prokazují natolik vysokou inteligenci, jako jsou to právě tyto moští savce. Tady měl bych otázku na komisi, jak tedy to vypadá se právě zvířat dnes, ale také do budoucna. Děkuji a nyní má slovo pan O'Brien eh, z komise. je tady několik otázek na vás, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci říci, že jsme si poznamenali všechny připomínky, které tu zazněly z úst poslanců Evropského parlamentu. Je důležité na úvod zdůraznit to, že naší prioritou, co se týče zachování kytovců v Evropě, je prostřednictvím směrnice o habitatech a zachování kytovců v divoké přírodě. Legislativa o přírodě nebo ta natura, o které jste hovořili, samozřejmě přeje, aby se zachovala dobré podmínky a nezbytné podmínky pro udělování licencí. Ta směrnice navrhuje členským státům, aby podporovali výchovné prostředky, zaznamenávala všechny údaje a zajistila dobré podmínky v místech, kde jsou e, tedy v zajetí tyto e, tato zvířata, což je právě středobodem obav dnešní rozpravy. Tato směrnice se hodně zakládá na principu subsidiarity. Více než směrnice o ptácích a habitatech právě tato žádá po členských státech, aby učinili opatření. A my tu nemáme nějaké mechanizmy reportingu o tom, že by členské státy nechtěly sdělovat určitá opatření, ke kterým přikračují. Nicméně my jsme již na komisi vytvořili takový manuál dobrých postupů a to na základě právě pohovoru s různými zúčastněnými stranami, včetně Evropského združení pro zoologické zahrady a, a včetně dalších stran, jako například Born Free, kteří samozřejmě na celou tuto debatu nahlížejí odlišně a byly zváženy tedy právě všechny tyto e, polemické otázky života kytovců v zajetí. My většinou takto nevy, nepřipravujeme nějaké manuály pro jednotlivé druhy zvířat, ani nějak běžně neříkáme, jak velké prostory potřebujete pro zachování těchto kytovců. My bychom spíše očekávali, že členské státy které budou vykonávat zodpovědnosti v rámci této směrnice, budou mít dostatečné vědecké podklady pro to, aby tu směrnici řádně uplatňovali. My jsme se nezamýšleli poskytovat nějaké dodatečné poradenství eh, nějakým institucím, které drží v zajetí zvířata, ani co se týče uzavírání těch eh, příslušných středisek pro ty kytovce. My máme jenom ty obecné pokyny, které se týkají toho, že e, ta, e, ty zábavní parky nebo ty ostatní zařízení, které prostě nesplňují ty podmínky zajetí, tak budou tedy mm, muset e, nezbytně zavřít. A my se nyní zabýváme přípravou zhodnocení směrnice o zoo jako součást programu REFIT. Tohle provádíme v rámci toho fitness checku, jak, podobně jako u té směrnice o ptácích. No a na základě tohoto zhodnocení pak budeme mít důkazy z členských států z různých eh, stran zainteresovány o těch možných problémech i s implementací právě se budou týkat kytovců v zajetí. A my doufáme tedy, že to bude ten nejlepší mechanismus. Měli bychom to dokončit někdy v příštím roce a zřejmě by to mohlo hodně zareagovat na všechny ty obavy, které byly vyjádřeny dnes ze strany vašich poslanců. Já, vielen Dank. Děkuji. Myslím, že tím jsme toto téma uzavřeli. A eh, my teď eh, budeme mít chvíličku pauzu, než eh, se vrátí náš předseda. Prosím o vás o chvíli ještě pozhovění. Bylo mi příjemné tady tomuto výboru na chvíli předsedat. parole adesso, non Dear colleagues, I think that we... Vážení kolegové, myslím si, že můžeme začít a opět se věnovat našemu zasedání. Nyní budeme projednávat téma označené směrem k nové mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži. A dnes máme příležitost si vyslechnout a vyměnit názory s panem Wernerem Hoyerem, prezidentem Evropské investiční banky. Já bych rád velice vřele uvítal pana Hojera, předsedu Evropské investiční banky, s kterým si dnes vyměníme názory ohledně očekávání právě směrem k té nové dohodě a zasedání smluvních stran v Paříži. Bude to naprosto zásadní jednání a ostatně toto, ta závažnost když byla uznána i ve zprávě z vlastní iniciativy nazvané Směrem k nové mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži, kterou parlament schválil 14. října a která slouží jakožto mandát pro uh, 15 členů delegaci evropských poslanců, která se zúčastní tohoto zasedání tak důležitého. Stejně tak bych tu chtěl přivítat pana Jonathana Taylora, který je místopředsedou eh, ve vaší bance a v první řadě bych panu Hojerovi předal slovo, aby mohl přednést svoji úvodní řeč a poté budeme používat ten běžný formát, první kolečko dotazů a pan Hoyer je může zodpovědět blokově a poté proběhne druhé kolečko. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane Lavíjo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Já jsem opravdu velice rád, že zde spolu s panem místopředsedem eh, Taylorem uh, Eh, mohu býti a také eh, ještě s dalším kolegou. Eh, jsme rádi, že zde můžeme pohovořit o klimatické konferenci v Paříži. Nemohlo to být načasováno lépe, protože my jsme nyní v New Yorku hovořili o udržitelných cílech v oblasti klimatu a za několik dní se zúčastníme obdobného jednání v Limně. Eh, mezinárodní společenství se tedy připravuje na pařížskou konferenci pod vedením našich francouzských přátel. Za tři týdny budeme buď všichni v Paříži, nebo k ní budeme vzhlížet. 196 eh, zúčastněných stran tam se bude snažit o přijetí nového pařížského protokolu. Jeho cílem je omezit eh, zvyšování globálních teplot na maximálně 2 stupně oproti těm preindustriálním hodnotám. Víme, že vlády se snaží spolupracovat s podniky a investory a že přesun k nízkoemisní ekonomice může být dosažen a zároveň mohou být zachována pracovní místa a také růst a může to rovněž představovat velké příležitosti pro posílení evropské globální ekonomiky. Zásadní proto je mít odpovídající finance. Evropská investiční banka je tím nejvě, tou největší multilaterální rozvojovou bankou, která financuje projekty v oblasti boje proti změn klima, změnách klimatu. Bylo to velice eh, viditelné například eh, v Limně kde, když jsme hovořili eh, s různými multilaterálními bankami, tak naše banka byla takým si předvojem, který se snažil eh, přesvědčit i další podobné banky, že je třeba investovat do akcí v oblasti změny klimatu. Očekáváme, eh, že v uplynulých eh, nadcházejících pěti letech do roku 2020 investujeme v této oblasti asi 100 miliard eur. Eh, zároveň Evropská investiční banka funguje jako jakýsi katalyzátor, protože vlastně eh, získáváme eh, další zdroje, jak z veřejných, tak ze soukromých zdrojů. My v průměru financujeme 30 nákladů na nějaký projekt, takže si jistě dovedete představit, že ta celková investovaná částka je mnohem eh, větší. Je to v těch nadcházejících pěti letech něco kolem 100 miliard euro. Samozřejmě, že se to vše tím vlastně dáváme signál také finančním trhům, pokud jde o ty činnosti, které chceme podporovat, protože to máme vše velice dobře prostudované, eh, vše monitorujeme a tak dále. A Evropská investiční eh, banka má v podstatě jedinečnou eh, pozici pro to, aby mohla šířit znalosti a zkušenosti o našich operacích jak v Evropské unii, tak mimo ní. Pokud e, jde o ty jednotlivé e, cíle, například snižování emisí skleníkových e, plynů, tak to samozřejmě má dopady celoplanetární, ne pouze na tu oblast, kde k tomu snížení skutečně došlo. My jsme proto rozvinuli projekty ve spolupráci i s rozvinutými a rozvíjejícími se mimoevropskými zeměmi a poskytujeme i v oblasti mimo Evropskou unii, to znamená především eh, v zemích AKP a ELM, eh, okolo 2 miliard eh, eur. Ale my chceme jít ještě dále. Jak konkrétně chce Evropská investiční banka nyní postupovat? My jsme eh, v Limně na okraji toho výročního eh, setkání eh, předložili určitou iniciativu, která hovoří o tom, že v, rozvoj, v rozvíjejících se zemích do roku 2020 navýšíme naši podporu z 25 na 35 pokud tedy jde o investice, jejich cílem je zlepšit klima. Dále se chceme eh, soustředit eh, i na další oblasti, například eh, dopady našeho financování klimatických projektů, dopady na financování projektů na přizpůsobení a také integrace problematiky klimatických změn do všech standardů, metod a procesů Evropské investiční banky. My máme eh, k dispozici celou řadu nástrojů a produktů a budeme se eh, snažit eh, o inovativní využívání veřejných zdrojů a také se budeme snažit využívat další zdrojů ze soukromého a veřejného sektoru. Například jsme vydali eh, takzvané eh, zelené bondy, zelené dluhopisy, vydali jsme je jako první, to již v roce 2007 a nyní eh, je máme v hodnotě asi 10 miliard eur v 11 různých měnách. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud skombinujeme objem skutečné soustředění se na dopady financování v oblasti klimatu, eh, přizpůsobení, navýšení financování na přizpůsobení. Pokud toto to vše zkombinujeme, tak se nám eh, podaří abychom skutečně dosáhli konkrétních cílů. Námi a pánové, je naprosto zásadní, pokud eh, chceme bojovat proti klimatickým změnám, abychom do tohoto boje také řádně investovali, je třeba vše to opřít o velice eh, seriózní eh, technickou analýzu, potřebujeme mít odpovídající metody a potřebujeme se shodnout na metodách, eh, jak agregovat příslušné údaje a jak efektivně provádět měření. A podaří se nám to pouze, pokud budeme spolupracovat s dalšími institucemi a účastníky trhu. Proto spolupracujeme s OECD, eh, s iniciativou v oblasti klimatické politiky, také s příslušnými orgány pro klima v rámci OSN a s dalšími rozvojovými bankami, například s KSV a AFD. Neměli bychom ale zapomínat, že multilaterální rozvojové banky a národní rozvojové banky nemohou ty finance poskytovat sami, i když budou všechny navzájem spolupracovat. Musíme do toho zapojit i soukromý sektor. Ten by měl přijít eh, s většinou těch investic do zelené infrastruktury a zde mají eh, zásadní úlohu vlády, které musí poskytnout eh, neměný a pevný právní regulační rámec pro stabilitu těch investic do klimatu. A myslím si, že právě zde vy, jakožto členové Evropského parlamentu, máte zásadní úlohu tím, že budete utvářet evropský legislativní eh, proces tím způsobem, aby eh, podporoval financování v oblasti změny klimatu. Evropská eh, banka se velice těší na spolupráci s vámi, jak v těch týdnech, které nám zbývají do pařížské konference, tak samozřejmě i po ní. Máme toho před sebou ještě eh, spoustu. Já se těším nyní na eh, diskusi s vámi a k té diskusi jistě eh, přispěje i pan Taylor, který je v Evropské investiční bance zodpovědný za odbor životního prostředí a klimatické akce, stejně tak jako další z mých kolegů, který je zde přítomen. Děkuji mnohokrát. A nyní se můžeme pustit do prvního kola otázek. Začneme panem Ivo Beletem za EPP. Ivo, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane řediteli. Velice vřele vás zde vítám. Děkujeme, že jste přišel do našeho výboru. Já jsem s velkým velkým zájmem sledoval vaši zajímavou promluvu, zvláště když jste hovořil o té třetí akci, kterou jste vysvětlovala. V jedné eh, z vašich řečí jsem eh, četl, že čtvrtina eh, investic EIB jde na financování klimatických opatření, především v oblasti zvyšování energetické účinnosti, což je podle našeho názoru jeden z nejefektivnějších nástrojů na boj proti zvyšování emisí CO2. Chtěl bych se zeptat, zda by právě toto mělo být eh, jaksi eh, ve středu eh, pozornosti, to znamená, zda by na to měla být upřena naše pozornost, včetně těch financí. Zdá tedy platí ta zásada, že úspory energie a energetická účinnost musí být řešeny v první řadě. A potom se chci zeptat na systém ETS, jak víte, eh, pane eh, předsedo, my připravujeme zásadní eh, reformu systému obchodování s emisními povolenkami. Evropská komise zde chce větší úlohu dát právě EIB a chtěl bych se zeptat vás, jak se na tento konkrétní aspekt aspekt díváte, tedy na to, že byste eh, rovněž eh, do tohoto procesu v členských státech zasáhli a jakým, eh, jaká kritéria myslíte, že byste používali při určení příslušných projektů v jednotlivých členských státech? Děkuji vám, Ani Žilpar. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu předsedovi a místopředsedovi EIB. Jsem velice rád, že jste zde mezi námi. Velice oceňujeme činnost EIB v oblasti financování toho boje proti klimatickým změnám, který všichni vedeme. Vaše přítomnost je o to důležitější, že za několik týdnů začne konference Paříži. A bylo zde řečeno, že financování bude jakýmsi úhelným kamenem těch pařížských vyjednávání. Víme, že vy hrajete eh, centrální úlohu v přechodu od eh, ekonomiky, která produkuje emise uhlíku, na ekonomiku eh, s omezeným počtem emisí. Jde o mezinárodní summit, který by měl eh, změnit eh, i celková mezinárodní paradigmata. A my si uvědomujeme, že i v budoucnosti bude vaše úloha v této změně eh, ekonomického paradigmatu naprosto centrální. Nyní k těm otázkám, které bych vám chtěl položit. Já jsem mě předkládal jednu zprávu, která byla schválena, která se týkala právě COP21. Tak eh, zde mám eh, dotaz, který se eh, týká ukončení používání fosilních paliv. V roce 2013 jste stanovili nová pravidla v této oblasti, která musí být splněna, pokud je tře, pokud tedy z, jde o financování z vaší banky, ale ještě obrovské eh, prostředky mm, v evropské i ve na světové úrovni eh, desítky miliard eur, jak z Mezinárodního měnového, podle údajů Mezinárodního měnového fondu, tak eh, podle údajů u vaší banky, jde na podporu fosilních paliv. Bylo by dobré tuto podporu postupně ukončit do roku 2020. A potom mám ještě jednu otázku, která se týká vnější činnosti EIB. Vy jste e, řekli, že 25 e, e, investic mimo Evropskou unii jde na podporu klimatu a 70 z těchto 20 jde eh, zemím eh, na jich a na východ od nás a já bych se chtěl zeptat, jak těchto 70% je mezi tyto jednotlivé geografické oblasti eh, rozděleno. A ještě jednou vám chci tedy mnohokrát poděkovat za vaši činnost v boji proti klimatickým změnám. Já vám děkuji. Paní Gerling. Děkuji, pane předsedo, a stejně tak já vítám pana Hojera. Byla bych ráda, kdybyste mohl více eh, pohovořit o těch plánech na navýšení financování po roce 2020 ve Spojeném království. Plánujeme vynaložit nějakých, eh, přes nějakých 5 miliard do roku 2020. To představuje více eh, než jednou tolik, co jsme plánovali v roce 2004 Rada EIB oznámila, jak jste podotkl eh, již minulý měsíc, a stejně tak ehm, Mezinárodní měnový fond, že navýší klimatické financování na těch 35% se týče přidělování úvěru a to mě velice těší. Nicméně ráda bych věděla trošku více o konkrétních plánech pro implementaci cílu a konkrétně druh eh, produktů, které upřednostňuje, projektů, které upřednostňuje máte a jak stanovujete priority u těchto projektů, protože vy jste to načrtli jen tak eh, základně, ale mohl byste být konkrétnější u těch projektech, které budete upřednostňovat a jak budete poměřovat i ty příslušné výsledky. Děkuji vám, pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu Hojerovi za to, že se k nám dostavil. A děkuji za ta výtečná čísla, která nám předkládáte ohledně klimatického financování ze strany EIB. Mé dotazy se týkají spíše finančního systému obecného a jak na to může zapracovat EIB. Já to předkládám, protože poměrně hodně lidí říká, že tyto iniciativy EIB jsou velice důležité Nicméně to opravdové klimatické financování eh, to jak si vymizí, když změníme systém. A uvedu několik příkladů. V první řadě eh, Bloomberg Energy Finance eh, hovořil o o takových institucionálních fosilistech. Uvedu čísla. Výpočet riziku je zpátečnický, protože tu někdo jakoby hledá nové druhy klimatických změn do budoucna. A nepoužívají se tu něco jako stranded assets, což je něco, co eh, Bank of England poměrně dobře popsala v nedávné době. Třetím příkladem je jsou ratingové agentury nezvažují rizika na lhutu delší než tři roky a ta rizika se mohou změnit v průběhu času a někdy k ním dochází i po třech letech od počátku investic. Takže jsou tu opravdu strukturální problémy i v rámci našeho finančního systému, abychom opravdu mohli tak nějak dobře uchopit to klimatické financování. Já vím, že tu máme kvalitní lidi, ale pracuje i na tomto konkrétně nějak EIB a využívá svoje eh, znalosti a možnosti vlivu, jak tedy ovlivnit i tento finanční systém. Děkuji. Já vám děkuji. Paní Kilonen. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu předsedovi Evropské banky. huomioon uudet innovatiiviset. A mám několik dotazů na předsedu EIB. Jak budeme brát v potaz například otázku dopravy? A jaký druh dopadu určitá opatření mohou mít, například výstavba um, rychlejších dálničních eh, pruhů, také dostali financování ze strany EIB a také ten obecný zelený multimodální dopravní systém. Takže bude možné nefinancovat jenom infrastruktury, ale také jiné druhy projektů. Hodlá investiční banka také začít financovat eh, novou generaci multimodálních zařízení jako například multimodální terminály, podobně jako služby udržitelné dopravy anebo nízkouhlíkové alternativy. Co se týče paliv anebo infrastruktur pro nová paliva, a nebo se budete i nadále soustředovat na financování projektů, které se zakládají na fosilních palivech? A další otázka týkající se financování směřující do zemědělství. EIB financovala také projekty, které se snažily snížit emise vyplývají plynoucí ze zemědělství globálně nebo tady v Evropě a jak nahlížíte tady v tomto na roli eh, rozvojových zemí, co se týče právě zemědělství. Děkuji, pan Ikaut. Děkuji, pane předsedo, a já děkuji panu Hojerovi, že se sem dostavil a popisuje nám tu strategii a, a mně se líbí to vaše sdělení vůči Paříži, ale stále mám dvě takové otázky, kde bych rád znal váš názor. První cen, eh, otázka oceňování uhlíku. Myslím si, že EIB nahlíží na cenu uhlíku na nějakou úroveň 40 eur za tonu do roku 2030, pak by se to teoreticky mohlo zvýšit někdy do roku 2045, takže jaká máte tedy očekávání ohledně vývoje těchto cen? A pak, eh, co se týče nějaké té reformy v uvozovkách ETS, myslíte si, že ty ceny rozhodně nedosáhnou těchto úrovní, takže jaké budou dopady, pokud ceny uhlíku zůstanou tak nízké, co pak bude dělat v rámci své analýzy EIB, co se týče dopadu na eh, náklady určitých projektů, protože ono je to pro nás důležité, když my tu hovoříme o nějakých možných lepších návrzích na reformu ETS a druhá věc se týče eh, výkonnosti eh, ve věci emisí. Pan Brandy o tom hovořil, o tom eh, fosilním zaměření ve většině těch projektů. Vy se snažíte to dodržet na, na, nějaké, na nějakých 5,50 za kilowatt, co se týče cen ale my se tak můžeme do nějaké míry zablokovat v takové té dlouhodobé fosilní fosilním způsobu. Proč se nesnažíte tedy tyto standardy spíše snižovat, když tedy přijímáte určitá rozhodování ve vaší bance? 4,50 to už používají ve Spojeném království, jsou tu návrhy i na 3,50, ale EIB stále zachovává tu hodnotu 5,50, což si myslím, že je opravdu, opravdu velice vysoká hodnota. Děkuji. A nyní pan Dornána. Paní Dornána. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu řediteli za to, že jsem dnes přišel. Myslím si, že nelze financovat žádný projekt, pokud není eh, zajištěn jeho úspěch a přidaná hodnota. A aby ty projekty skutečně byly úspěšné, myslím si, že eh, musí být podrobně rozpracovány a musí být relativně eh, omezeny, jaksi dobře zacíleny. Protože dříve například ta pomoc rozvojovým zemím na boj proti klimatickým změnám byla velice rozšířen, roztříštěna konstatoval to Evropský účetní dvůr. Já si myslím, že my musíme preferovat především strategické investice. První dotaz. Jaký rámec navrhnete, abyste se vyhnuli roztříštění finančních eh, zdrojů a jak zajistíte dobré hodnocení a posteriori? A také se chci zeptat na ty politiky zmírňování dopadů. To je eh, jedna z hlavních eh, činností, na které se rozvojové banky soustředují. A já se chci zeptat, na základě jakých eh, kritérií lze určit, že k nějakému jevu v oblasti zmírnění došlo na základě toho, že někde jinde bylo provedeno a financováno něco jiného. Myslím si, že velice důležité je mít odpovídající rámec pro naši činnost. Určitě jde o globální, planetární problematiku, ale pokud jde o činnost Evropské investiční banky, a zde se odvolávám na zprávu ze září tohoto roku, se hovoří o investici do technologi- vývoje nových technologií a do průmyslových odvětví, která mají nízkou spotřebu uhlíku. V každém případě ale celá eh, řada těch eh, investic Evropské investiční banky probíhala i mimo Evropskou unii. A eh, často to vyústilo v to, že řada průmyslových odvětví v Evropě klesá, má to negativní dopady na zaměstnanost a tak dále. Děkuji, vážení kolegové, děkuji za vaše dotazy. Toto je pouze první kolo dotazů, připomínám. Vy můžete hovořit v tom druhém kole, vážená kolegyně. Jen chviličku počkejte. Předáme tedy uh, slovo zástupcům EIB. Nevím, zda chce hovořit nejprve pan Hojer nebo jeho kolegové. Děkuji, vážený pane předsedo. Určitě je třeba mít odvahu a vytrvalost. My se budeme snažit odpovědět vaše dotazy a e, rozdělíme si to osvědčeným způsobem. Kolega má mnohem více informací o těch podrobnostech, takže tam potom dám slovo jemu. K tomu, na co se ptal pan Belec, já s vámi samozřejmě naprosto souhlasím. Samozřejmě, že nejlepší e, politikou v boji proti eh, klimatickým změnám je dosahování lepší energetické účinnosti. My jsme ještě nedosáhli eh, limitů, které zlepšování energetické účinnosti má. Ukazuje se, že řada členských států Evropské unie zatím pouze omezeně investují do modernizace například domů a pokud by investovali, a opět nejsou to žádné zásadní nějaké obrovské investice, tak by to eh, přispělo k boji proti klimatickým změnám. My eh, musíme tyto činnosti mnohem více podporovat. Ta pařížská konference v prosinci. Ta bude velice důležitá nejen proto, že budeme jednat o zásadních tématech, ale také proto, že budeme mít jedinečnou příležitost z politického eh, hlediska něco změnit. Říkám, že kladu otázku, pokud to nebude nyní, tak kdy jindy to bude. Bude tam skromážděna celá řada eh, zásadních hráčů, kteří mohou něco změnit, eh, pokud jde o boj proti klimatickým změnám. Proto také velice vítám, pane Parňo, vaši zprávu, kterou jste sepsala, kterou parlamentu schválil. Domnívám se, že opravdu potřebujeme veškerou podporu pro to, abychom eh, přemluvili ty, kdo ještě váhají, jak se v Paříži eh, zachovat. Skutečně potřebujeme tam dosáhnout kompromisu. Ta situace ani v pokud jde o finanční instituce, není snadná. I my máme kolegy, kteří jsou eh, znepokojeni nějakými krátkodobými negativními dopady na průmysl, na eh, zaměstnanost a eh, proto nedávají této konferenci zásadní prioritu. Takže mnohokrát děkuji za podporu od zástupců Evropského parlamentu. Skutečně doufám, že tam k té změně paradigmatu dojde. Jonathan se poté ještě zmíní o tom finančním systému, i když si myslím, že i když chápu velice dobře to, co jste eh, říkal, že to trošičku je nad naše síly. My, jakožto pouze jedna z multilaterálních eh, rozvojových bank, eh, nemůžeme udělat vše. My máme určitý rámec, ve kterém se pohybujeme a ten bude klíčový. A jakmile dokončíme detaily bankovní unie, bude nezbytné vytvořit v Evropě i jednotný kapitálový trh. V této oblasti velice vítáme iniciativy komise, protože jinak budeme i nadále mít v Evropě roztříštěný trh, Ono je to důležité například i v digitální ekonomice. A pro banku, která byla e, založena s cílem e, přispět e, k dokončení vnitřního trhu, je naprosto strašné uvědomit si, že digitální trh v Evropské unii je ještě naprosto rozstříštěný. Přitom je to paradoxní, protože právě ten digitální trh ze své povahy je globálním Pan Taylor k tomu ještě jistě něco rád doplní. Pokud jde o multimodální dopravu, to je pro nás klíčová věc a strategické investice i v kontextu Junckerova plánu mají zásadní důležitost, ale je třeba vyhledávat inteligentní řešení, před 60 lety bychom se do toho asi nepouštěli, ale v současnosti intermodální doprava a intermodální e, uzly jsou pro nás skutečnou prioritou. Pokud jde o ceny emisí uhlíku, tak e, nejsem přesně informován o stavu literatury v této oblasti, k tomu možná něco řekne Jonathan, stejně tak jako ETS. Předal bych tedy slovo panu Taylorovi. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím zodpovědět eh, co nejvíce otázek. Některé se hodně opakovaly, souhlasím s tou energetickou efektivitou. Ano, my uznáváme, že tady v této věci neděláme dostatečně. Není to proto, že nechceme, ale že je to poměrně složité i z technického hlediska. Některé ty projekty jsou poměrně malé, často jsou problémy je tak nějak agregovat, ale například loni jsme tu měli přes nějaké dvě miliardy uh, v úvěrech právě tady do této oblasti, nebo 6 miliard do obnovitelných a nějakých 19 miliard dohromady, ale samozřejmě se budeme snažit dělat více i v této věci. A pak ta otázka o fondu modernizace. Tady pokud eh, nás požádají, abychom se účastnili, tak s velkou radostí se budeme účastnit na organizaci něčeho takového, ale vy se ptáte na kritéria a my asi nebudeme schopni se toho účastnit, eh, protože budeme muset si jít podle našich úvěrových kritérií, co se týče zhodnocení projektu a podobně. Takže to je reakce tady na tento dotaz. A snižování podpory, ono to tak je propojené, ty podpory na fosilní, snižování fosilních paliv, my máme energetickou politiku, která je jaksi neutrální, co se týče různých eh, zdrojů energie, ale samozřejmě tu existují to kritérium 550 gramů emisí CO2 na kWh. To se, tím se má zabránit dodatečné další eh, půjčování nebo návrat k uhlí nebo jiným špinavým zdrojům energie pak samozřejmě z praktického hlediska to je jaksi eliminováno, my jsme se do toho nepouštěli v posledních letech. A co se týče externích aktivit, tady je pravdou, že většina toho, co provádíme mimo EU, to je v těch sousedních zemích a myslím si, že to bude i nadále pokračovat. Já tady nevidím nějaký velký, velkou možnost změny. Pak to navyšování, posilování. Tady bych to chtěla objasnit. Těch 35% tato hodnota je napojená na naše celkové, eh, celkový počet úvěru mimo EU, ale ne vždy to směřuje mimo. Je to půjčování změň, zemím, které jsou definovány jakožto eh, recipientské země za účelem toho slavného 100 miliardového eh, dolarového cíle, ročního cíle, to znamená, nesměřuje to do východoevropských zemí v rámci Evropské unie. Ovšem je to rozhodně navýšení. Nyní dosahujeme nějakých 2,1 miliard, takže do, dosáhlo k navýšení a naše průměrné uh, cíle stanovujeme tedy minimum těch 25 loni to bylo 19 90 miliard a nyní počítáme s nějakou stovkou miliard v nadcházejících letech, pokud se tedy ty úrovně zachovají. Dále se ptáte na to, jak si stanovujeme priority a ty výsledky. Tady jednou z těch záležitostí, která vyvstala z naší strategické revize, že se budeme snažit více zaměřovat ne na inputech, ale také outputech u toho reportingu. To je důležité. Ono je to obtížné. ono se jednoduše těmi vstupy poměřují různá, různé údaje a samozřejmě, že celá řada dalších orgánů různých mezinárodních bank se snaží mít tedy správná ta, nebo společná pově, prověřovací kritéria na ty projekty, které mají největší dopad. A my se snažíme postupovat stejně tak. Panu Gebrandimu a vaše otázka. Ono to zachází trochu za naše možnosti a já poměrně pozitivně nahlížím na ten stávající způsob účetnictví a náš tedy i přístup eh, těch eh, ratingových agentur, ty by možná mohly být trošku aktuální, ale je třeba se vyhnout také něk- některým těm nekalým druhům chování, nicméně to asi není na nás, abychom se tímto my zabývali. A pak souhlasím s panem předsedou ohledně dopravy, ty dobré multimodální návrhy. Tady u toho bychom ty multimodální návrhy mohli podpořit. Ovšem je třeba tu mít tedy návrhy. Myslím si, že principiálně to jsou záležitosti, které si přejeme dělat. A upřímně mohu říci, tedy zda máme konkrétní finanční projekty pro zemědělství. Tady musím říci, nevím. Mimo Evropskou unii, ano, určitě to tam je, že se to může dělat, ale myslím si, že jsme nic takového neudělali. Ale nevidím důvod, proč bychom nemohli takto postupovat. Ohledně cen uhlíku. Myslím si, že tady klíčové je to, že co se týče toho našeho vlastního zhodnocení, našeho rozhodnutí u těch projektů, my používáme tu cenu uhlíku, která je něk- mezi nějakými 30 a 50 na tunu a to ještě v souvislosti určitých propojení jiných záležitostí a to je důležité při zhodnocování toho projektu. Nevím, jaké jsou nyní ceny, tržní ceny, co se týče ETS. Myslím si, že je to někde na sedmi. A, takže na takové hodnotě my nejsme a myslím si ani nebudeme. My, se do, my dodržeme prostě ty naše nejlepší odhady toho, jaká je ta aktuální cena uhlíku. Co se týče těch emisních eh, výkonnostních standardů, ehm, my jsme tu měli revizi energetické politiky statistiky někdy před dvěma a půl lety a v podstatě ta čísla, která jsme si zvolili a odsouhlasili, byla taková, že tedy naše rada řekla ano, my to zhodnotíme, tak někde v polovině toho procesu a k tomu došlo. A myslím si, že třeba to říci spíše obecněji, tedy že ta politika jako taková bude revidována za 18 měsíců a myslím si, že je důležité tady na to vyčkat. Ne, abych tu nechtěl zacházet do metody, jestli 5,50 je podle nějaké metodiky výpočtu lepší než nějakých 4,50, které se zase vypočítává na základě jiného kalkulu tady důležité je to, že prostě se tomu budeme věnovat, až budeme revidovat tuto politiku za nějakých 18 měsíců, takže to je vše, co bych k tomuto mohl říci. A pak ještě, abych zhrnul ten poslední soubor otázek, který se týkal toho, zda jak zajistíme, aby byla i nějaká následná analýza u těch projektů, abychom zjistili, jak byly efektivní. Můžu říci, že za naší stranou my určitě i nadále rigorózně budeme monitorovat, dohlížet nad efektivitou těch projektů, které tedy eh, byly prováděny a děláme tak v podstatě odekživa. Dobře, já doufám, že jsem tímto zodpověděl všechny ty otázky. Jo, ještě k té zemědělské otázce. Ano, tam jsem říkal, že je to v, tom, v té působnosti, v té možnosti, ale nemám nějakou konkrétní odpověď o konkrétním případě, kde bychom tedy poskytli nějakou podporu tohoto druhu mimo EU. Ale můžeme vám nabídnout tuto informaci po zasedání. Děkuji vám a nyní tedy můžeme zahájit druhé kolečko otázek a v první řadě pan Petr Majer. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vážený eh, pane předsedo Hojere, tady jsem. Chci vám poděkovat za velice jasnou prezentaci. Evropská investiční banka, myslím, jasně rozumí své úloze. Můžete hrát klíčovou roli. Víme ale také, že ambiciozní cíle mohou vést eh, k tomu, že se formuje ambiciozní opozice. Nebo jinými slovy, obtíž, ambiciozních cílů se obtížně dosahuje. My v současnosti připravujeme bilaterální dohody o strategické a obchodní spolupráci, nebudu hovořit o všech těchto dohodách, ale tyto dohody jsou pro nás příležitostí eh, skombinovat cíle, které jsme stanovili s cíly, které budou stanoveny na klimatické konferenci v Paříži. Já jsem členem parlamentní eh, delegace pro Indii a vidím i v tomto směru celou řadu příležitostí dalšího rozvoje. Můžeme dříve zmíněné cíle začlenit i do našeho partnerství s Indií. Indie je velice ambiciozní, pokud jde o nadcházejících 20 let a růst eh, její ekonomiky. A pokud například eh, přihlédneme k čínskému modelu rozvoje, dojdeme k závěru, že emise se v Číně několikrát zvýší. A pokud se skutečně zvýší, tak pro nás bude obtížné dosáhnout stanovených cílů. Já se domnívám, že bychom měli Evropskou investiční banku začlenit eh, do ozeleňování indické ekonomiky. Bylo by to v zájmu evropském i indickém. Eh, tutéž otázku jsem položil i, nebo položím i ministru Fabiusovi. Chci se vás zeptat, jak vidíte úlohu EIB v tomto projektu. Vše je dosud otevřeno a myslím si, že bychom skutečně zde mohli dosáhnout dobrých výsledků. Děkuji. Nyní má slovo pan Brannen. Děkuji. Já mám otázky, které se týkají lesnictví, lesů a stromů. Úloha eh, lesů při eh, sekvestraci a ukládání uhlíku je dobře známa, alespoň v Evropské unii 10 našich, našich emisí je absorbováno lesy. Proto je třeba chránit a také rozšiřovat lesní porosty eh, na jihu i na severu. A byl bych eh, rád, kdybyste nám mohli říci něco o projektech, které jsou financovány, tedy eh, globálních projektech na rozšíření lesů. Podobně důležité je také zabývat se využíváním dřeva. Dřevo lze používat eh, tradičně, protože ta sekvestrace uhlíku, ta probíhá, i když se ze dřeva staví domy nebo Eh, nábytek, zatímco když stavíme z betonu, tak je to velice náročné na spotřebu energii. Takže bychom dřevo měli používat eh, například ve stavebnictví a měli bychom používat eh, také dřevní vlákninu, která se začíná používat ve směsi s bavlnou, například v textilu na výrobu oděvů, tam také vlastně pokračuje ta sekvestrace. A chci se zeptat, jak tedy EIB podporuje tyto projekty. A za třetí je zde otázka eh, agrolesnická. Jak na jihu, tak na severu se potvrzuje, že pokud je lesnictví správně skombinováno se zemědělstvím, může až o 30 vzrůst zemědělská produkce, což především v těch jižních oblastech může eh, znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Stromy skutečně hrají naprosto zásadní úlohu, velice nám pomáhají v boji proti klimatickým změnám a chci se zeptat, zda souhlasíte s tím, že nejlepším přítelem člověka není pes, ale strom. Děkuji. Paní Višněvská. Děkuji bardzo, paní przewodniczący. Děkuji vám, pane předsedo. Pane řediteli, eh, podle vás existují projekty nebo skupiny projektů, které by měly být vyloučeny z financování a e, jaké, jaká kritéria by tyto projekty měly podle vás splnit. Zejména mě zajímají projekty týkající se uhlí, e, moderní užití uhlí, například e, splňování uhlí nebo nadkritické spalování uhlí. Eh, a zda tedy budou zohledňovány. Tak je to otázka týkající se energetické bezpečnosti. Eh, zda tedy EIB eh, bude aplikovat kritéria, jako je třeba vliv investic na energetickou bezpečnost, poněvadž omezování investic na moderní využívání uhlí, třeba u nás v Polsku, způsobuje radikální hrozbu pro energetickou bezpečnost Polska. Dále bych chtěla eh, zeptat na toto. Evropská komise navrhla, aby v investiční radě fondu eh, za komisi, kromě komise EIB a eh, zemí, které přijímají tyto prostředky, byly také Eh, zástupci jiných eh, států. Eh, je to v pořádku, aby země, které nepatří do tohoto fondu, mají také rozhodovat o investicích. A poslední otázka, která se týká zalesňování. Proč EIB nepodporuje tento proces? Vydali jste zatím pouze půl procenta na podporu zalesňování. To bylo v roce 2014 tam mělo jít 19 miliard eur na, eh, eh, na životní prostředí eh, a pouze půl procenta z toho šlo na zalesňování. Proč? Děkuji vám. Děkuji, pan Fagia. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane Hojere, a děkuji vám, že jste se k nám dostavil. Evropská investiční banka nedávno prohlásila, že má za úkol hrát vůdcovskou roli v poskytování nezbytného financování pro zachování té hodnoty globálního oteplování pod ty dva stupně Celsia a také boj proti klimatickým změnám obecně. Jaká opatření hodláte činit v ochraně moří? konkrétně tedy zastávajícího kontextu, kdy se eh, omezuje úvěrování a zažíváme takovou obecnou krizu. A za druhé, jaká je vaše míra optimismu, co se týče zapojení soukromého sektoru, abyste dosáhli nezbytnou úroveň financování těch předpokládaných 100 miliard dolarů ročně, abyste pomohli rozvojovým zemím. A tady už zazněl ten rozdíl mezi zeměmi severu a zeměmi jihu také tedy i v tom vašem boji proti klimatickým změnám. A na závěr poslední otázka. Z těch, z těch hodnot, které EIB má na financování od uhlíkování ekonomiky, jaké hodnoty počítáte vynaložit na obnovitelné zdroje energie a na odvětví dopravy? Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Pan Celimovič. Děkuji. Děkuji zástupcům EIB za informace o práci banky. Já mám dva dotazy. Ten první bude eh, řečen tak eh, jaksi upřímně, omlouvám se za to předem. První otázka tedy zní, vy jste hovořili o jakýchsi zvrácených pobídkách. Tady, tady sedím eh, zvrácených pobídkách na to, aby soukromý kapitál byl investován do nových technologií a do projektů na změnu klimatu. A já se chci zeptat, o e, jakých e, pobídkách zde hovoříte a kdybyste mohl politiky požádat, tak e, o co byste je požádal, co by měli změnit, pokud jde o ty pobídky. My, my jsme tedy zde, my vás posloucháme. A za druhé, víme, že ta situace je skutečně někdy velice eh, ožehavá, protože některé země ani neposkytují informace o tom, kdy jejich emise, dosa- emise dosáhnou vrcholu. Některé země podvádějí, pokud jde o měření emisí. A pokud jsem to správně pochopil, tak vy jste navýšili úroveň investic z 25 na 35 Chci se zeptat, o kolik to ještě budeme muset navýšit, to financování, abychom dosáhli toho eh, cíle omezení zvýšení teploty na 2 stupně Celsia. Nechci čísla, chci, aby to bylo uvedeno do určitých eh, proporcí. Děkuji. Děkuji. Paní Pirik. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice eh, ráda za to, co zaznělo z úst zástupců EIB. Těším se na setkání v Paříži, ale zde zastupuji zájmy zemědělského a venkovského sektoru v Nizozemsku. My bychom eh, samozřejmě chtěli do určitého stanoveného data dosáhnout příslušných cílů. Hovořilo se zde například o započítávání metanu do emisí, také o používání fosfátů v zemědělství a podobně. Já jsem nedávno navštívila jeden velký podnik, A v té náštěmi bylo zřejmé, že určité dotace jsou potřebné. Je potřeba samozřejmě investovat eh, především do zdrojů obnovitelných energií, energie větrné a solární, protože těch investic dosud není v naší zemi dostatek. Podívejme se například na to, jaká je situace v Německu tam e, ty investice e, probíhají a my se i v této oblasti musíme dívat do budoucnosti. Jak dlouho e, to vše bude trvat, ta podpora obnovitelných zdrojů? Mnozí lidé by tu odpověď chtěli mít co nejdříve. Děkuji. To byla poslední z otázek druhé série a nyní přidávám pánům mikrofon. Děkuji pane předsedo. Ano. No, ty vaše otázky jsou opravdu náročné. Je tu tolik vyjadřené expertízy, že já opravdu to cítím jako velké břemeno, když se budu, cít, budu muset tedy zodpovědět. Jsem rád, že tu mám kolegu, kolegu, který zodpoví určité druhý otázek. Nicméně bych se chtěl chopit některých těch témat, možná spíše z té strategické strany a na úvod tu zazněl tedy eh, ten popis toho propojení mezi ambiciozními eh, cíly a záměry na jedné straně a pak určitá rezistence ze strany opozice na straně druhé. A my jsme to hodně zažili eh, teď v poslední době, když jsme byli v Limně a hovořili tam na toto téma. A musím říci, že zahraniční záležitosti EU to není jenom rozvoj, to není jenom mezinárodní obchod, ale také klimatické záležitosti. To by mělo vše tvořit součást politiky EU, abychom přesvědčili naše partnery mimo EU, že musí přispět více. Já se snažím to říkat diplomaticky, ale když jsme se setkali na úrovni různých rozvojových bank, tak jsem měl dojem, že tedy, že to břemeno tady není rovnoměrně rozloženo. A pak toto vede k opravdu k velké výzvě, protože to politické prostředí nebylo nikdy tak dobře nakloněno k završení uh, eh, COP21 jako nyní. Takový můj prvotní dojem z té environmentální politiky byl v Číně před 21 lety. Musím říci, že to povědomí o problému v Číně se tak obrovsky rozvinulo, že nyní konečně zrozumně nakládají s tímto tématem a můžeme s ním jednat jako s partnery z Indie asi máte více výzkušenost, ale musím říci, že ten rozvoj tam je odlišných a ve Spojených státech i prezident byl ochoten dospět k závěru a pokud eh, jak si promarníme tuto příležitost, tak se můžeme připravit za 10-20 let na pouště ale eh, musíme pro to udělat není něco. Ovšem to znamená, že Evropská unie musí být, řekněme, globálnější to platí pro nás samotné také. Evropská investiční banka, jakožto banka EU, je nyní tedy vyzvána, aby působila i mimo EU po světě. A prostředky, které k tomu máme a manévrovací prostor, který máme, ten je omezen v podstatě na nějakých 10 toho objemu se zbytkem v podstatě se předpokládá, že to půjde na Evropskou unii. A ve směs tedy veškerý základ těch aktivit je e, mimo Evropskou unii a v podstatě vy vlastně rozhodnete o tom manévrovacím prostoru, který budeme mít pro mimo EU. Já nevím, jak se vypořádáme s touto výzvou. Zatím tedy ještě to veškeré jednání není dokončeno, ale bude to rozhodně velká výzva a prozatím je tu celá řada těch věcí, které je třeba dokončit, projednat a jsou tu oblasti, kde se musíme více otevřít světu, být více partnery i v té věci financování, když jednáme s našimi partnery v jiných zemích, jako je Indie a další. Pak k té otázce role lesů. Tady naprosto souhlasím s tím, co jste řekli, co se týče významu možná se je to trošku i takové usměvavé, ale musím více než souhlasit tím, ano, že lépe objímám svého psa, ale co se týče stavebních materiálů, tak samozřejmě si uvědomuji, jak dřevo je velice eh, důležité. A rozhodně to nechci tady nějak spochybňovat celé to téma. Pak k zemědělství a lesnictví. Tady k tomu bych řekl, že pro nás je to takové nové území banka nikdy nebyla příliš aktivní v zemědělské oblasti, je to pořád taková minoritní oblast aktivity banky a jsem přesvědčen, že se budeme muset více přesunout do této oblasti, ale bude si to vyžadovat vyšší míru expertize, abychom byli dobrým partnerem. Prozatím bychom nebyli bráni jako takového důvěryhodného partnera pro oblast zemědělství. Nicméně jsme tomu otevření, naklonění První takové znaky, náznaky už se objevují a budeme v tom pokračovat. A pak tu otázku o uhlí. A co to bylo? Perverzní incentivy? Ano, to přenechám na kolegu, ale pak je to ještě jedna otázka týkající se investičního výboru, abych eh, byl upřímný tady žádný výbor, kde by měly členské státy tři členy a EIB jen jednoho. A ano, je to modernizační fond, ale to je pravda, ale to nemá nic společného s investičním fondem Evropy. Možná se to tady nějak pomíchalo. A možná ponechám zbytek těch odpovědí na kolegu. Myslím si, že jsem to i zodpověděl všechno, ale ještě jednu takovou žádost na vás. Evropský parlament a banka. Prosím, opravdu velice zblízka sledujte i příslušný klimatický mandát. Když se budu na vás obracet, i na rozvojový výbor, či na obchodní výbor, tak vždy ta očekávání jsou obrovská. Nicméně skutečností je, že ten manévrovací prostor je omezený na několik miliard euro ročně. No a to by se mělo změnit, takže by bylo dobré, aby byste mohli být nápomocní v tom, že přemluvíme radu a komisi, že je to smysluplné. Ani nevím, jestli by stálo za to na to navrhovat úplně novou instituci. Děkuji. Ještě pár komentářů bych doplnil k té obchodní spolupráci. My samozřejmě jsme nástrojem evropské politiky. Pokud obchodní smlouvy vedou k určitým eh, krokům, které bychom měli následovat. My to samozřejmě budeme následovat, ale myslím si, že to pořadí je takové, to spíše než aby tomu bylo opačně. Potom ještě k těm lesům a stromům bych rád doplnil, že my jsme uh, Eh, zapojeni prostřednictvím jednoho našeho klimatického fondu zapojeni právě do eh, podpory obnovy lesních porostů, především v Latinské Americe spolupracujeme s USAID a ten projekt je velice úspěšný a jistě v budoucnosti bude pokračovat. A myslím si, že opětovné zalesňování na tom se asi shodneme, je naprosto zásadní a že bychom se měli snažit ho co nejvíce podporovat. My, eh, pokud budou dobré projekty, tak je budeme podporovat. Eh, je zde ta eh, biomasa, tam také vlastně i dřevo spadá do té biomasy a i tam my právě podporujeme projekty v oblasti využívání biomasy tomu, co říkala paní Višněcka, tak ona musela odejít, eh, takže já se s ní ještě spojím později. Ona se ale zeptala na to, jaké projekty by měly být vyloučeny. A já si myslím, že by to tedy měly být ty, které jdou na těch 550 eh, mg u těch emisí. Pokud jde o zdroje energií, tam jsme zcela úmyslně neutrální, ale samozřejmě, že to má dopady na ty zdroje, které jsou jaksi používány. A ptá se také na to, proč z těch 19 miliard pouze 1,9 jde na zalesňování. Jednak je to, jak říká pan předseda, je to oblast, kde ještě eh, musíme eh, jak si posílit naši činnost, ale samozřejmě to také závisí na tom, které projekty jsou nám předkládány, takže my samozřejmě toho nemůžeme udělat více, i když bychom si to přáli. Další dotaz se týkal eh, toho, jak eh, chceme eh, pracovat na přibližování se k tomu cíli 100 miliard euro. Tento cíl ale obsahuje i příspěvek ze soukromého sektoru. My se snažíme navyšovat částku, kterou my přispíváme v boji proti klimatickým změnám, kde tedy investujeme do příslušných zemí, ale samozřejmě jsou zde i další aktéři, kteří musí také přispět k tomu, abychom této úrovně dosáhli. Ty zvrácené pobídky, já jsem tím chtěl říci, že se například navrhuje, aby obezřetnostní standardy, které byly stanoveny před několika lety, odrazovaly finanční instituce od investování do e, zelených projektů, které jsou třeba trošku rizikové, e, například odrazují penzijní fondy aby, e, od toho, aby do toho investovali a dochází zde tedy k určitému odrazování od investic, eh, což není eh, v souladu eh, s našimi obecnými společnými cíly. Samozřejmě není to něco, co by jaksi podléhalo našim odborným znalostem a expertíze, ale zabývat se tím musíme. Také zde padl e, dotaz e, na to, o kolik budeme muset navýšit tu podporu, abychom dosáhli těch dvou e, stupňů. Bylo zde řečeno, že z těch 25% to navyšujeme na 35%. Tam se to týká pouze určité podkategorie zemí mimo Evropskou unii. Ale aby to bylo jasné, Myslím si, že my děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že naše půjčování jak si eh, přispělo k tomu cíli, ale je to pouze kapka v moři. Eh, činnost EIB eh, e je pouze kapkou v moři. A je zde i celá řada dalších bank a samozřejmě to úsilí nesmí být omezeno pouze na banky, ale i na další aktéry. Potom padl také dotaz na investice do obnovitelných zdrojů a jak je možno ještě toto investování zlepšit my se budeme snažit eh, do obnovitelných zdrojů investovat co nejvíce, pokud ty projekty budou dobré, ale prostě my potřebujeme, aby nám byly předkládány projekty, které budou kvalitní a my je potom budeme moci podpořit. Opět, funguje to takto, tímto směrem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše odpovědi. Myslím si, že ta výměna názorů se zástupci EIB byla velice přínosná a užitečná. Myslím si, že čas od času je velice dobré takovéto debaty a výměny zorganizovat, protože máme eh, vy tedy máte eh, možnost vyslechnout si, jaké priority mají členové výboru pro životní prostředí a my si můžeme vyslechnout eh, vaše reakce na naše dotazy. Mnohokrát vám tedy ještě jednou děkuji, tento bod můžeme uzavřít Eh, minutku si dáme přestávku a pak se pustíme do další práce. Colleagues, Kolegové, eh, můžeme eh, se pustit do posledního bodu na programu. A to je namítka dle článku 106. Udělení povolení k použití bis, bietylexylftalátu. Já to asi nevyslovuji správně. Ale já eh, tedy okamžitě dám flor našemu zpravodaji Pavlu Pocovi, aby nám vysvětlil, o co jde. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, vás chtěl tedy eh, chtěl požádat o trošku trpělivosti, budou říct česky. Já předkládám dneska k úvaze námitku proti návrhu komise udělit na sedm let 7 let autorizaci k používání bis diethylhexylftalátů, používáme zkrátku DEHP, reprotoxické, neurotoxické, imunotoxické karcinogenní látky. Tato látka je zvlášť nebezpečná těhotným ženám a zejména mužským embryím, kterým způsobuje malformace genitálií, je spojena s vývojovými neurologickými poruchami dětí, stejně jako další vtalát je spojená s rakovinou prsu, rakovinou varlat. DEHP dokáže redukovat počty spermatocitů, indukuje buněčné změny v zárodečné tkání varlat a je také bez jakékoliv pochyby endokrinním disruptorem se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Pro tuto látku neexistuje bezpečný práh, nelze na ní tedy pohlížet takovým tím zjednodušeným prismatem jed dělá dávka. Ftaláty jsou kromě toho bioakumulativní, to znamená, že mají schopnost se v našich tělech postupně hromadit, což staví na hlavu diskuzi o prahových koncentracích i pro případ neurotoxicit. Jsem přesvědčen, že pokud by došlo k autorizaci DEHP pro použití v širokém spektru produktů z PVC, jak navrhuje komise, bude to znamenat selhání hlavního cíle REACH protože autorizační postup REACH má mimo jiné zajišťovat, že tzv. látky s velmi vysokým rizikem e, jsou urychleně nahrazovány alternativní látkami, pokud je to ekonomicky a technicky možné. A to v, tom případě, to v tomto případě je. Protože cílem REACH je také zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Návrh na autorizaci není konzistentní s předchozí legislativou, protože například směrnice o omezení nebezpečných látek v elektronických zařízeních nedávno přijatá vyzvala k zákazu čtyř nejnebezpečnějších vtalátů, včetně tohoto DEHP, a není konzistentní ani s následující legislativou. Vždyť sama komise předložila 21. října letošního roku návrh opatření, které identifikuje DEHP jako látku s velmi vysokým rizikem Jejíž účinek na lidské zdraví dává důvod k obavám podle článku 57F nařízení číslo 1907-2006. Nabízí se zde také otázka, zda tato časová nesouslednost nebyla v případě autorizaci DEHP náhodou účelová. Jsem totiž přesvědčen, že kdyby bylo pořadí obou komitologií opačné, tak se tu dnes o této námitce proti autorizaci vůbec nebavíme, protože autorizace by jednoduše nemohla být udělena. I v procesu autorizace samotném se posouzení DEHP pouze z hlediska reprotoxicity jeví jako účelové, protože umožňuje pohlížet na DEHP jako na látku s prahem toxicity, kterou ovšem pochopitelně jako endokrinní disruptor není ani být nemůže. Jistě, že v minulosti už byla autorizace DHP e udělena, ale pouze pro konkrétní a omezené použití. Zde se navrhuje jiná, mnohem širší autorizace použití, a to při tvorbě recyklovaného měkčeného PVC a v suchých směsích. Když vezmeme v úvahu, že recyklovaný materiál není pokládán za odpad, tak před sebou máme kontinuální přítomnost vysoce nebezpečné látky ve výrobcích z recyklovaného PVC. Udržovat v oběhu tak nebezpečné látky, jako je DEHP, je také v rozporu s cíly oběhové ekonomiky. Vždyť i my sami, Evropský parlament, jsme jasně řekli ve své rezoluci z července letošního roku, a tady si dovolím citovat, that prevention takes priority over recycling, that accordingly recycling should not justify the perpetuation of the hazardous legacy substances. Přitom už nyní je DEHP přítomný v eh, evropském životním prostředí, vzduchu, vodě, půdě, dokonce i krvi a moči evropské populace. V ohrožení jsme všichni, nejvíc těhotné ženy, novorozenci a děti, protože tyto skupiny jsou vystaveny DHP v klíčových a citlivých fázích ontogeneze. Ostatně o rizikovosti svědčí i fakt, že DEHP bývá jednou z nejčastěji zachycených nebezpečných chemikálií v systému rychlého varování rapek. Alternativy DEHP jsou dostupné, to ostatně komise zjistila během veřejných konzultací od firm, od dodavatelů až po konečné uživatele. Žádost tedy celkem jasně nesplňuje podmínky pro udělení autorizace. Žadatelé neprokázali, že rizika vyplývající z používání této chemikálie mohou být nebo jsou odpovídajícím způsobem kontrolována nebyly předloženy odpovídající argumenty, že přínosy pokračujícího používání DEHP v eh, PVC plastech převažují zdravotní rizika způsobená evropským občanům, rodinám a životnímu prostředí právě pokračujícímu, vystav, pokračujícím vystavením této nebezpečné látce. Co je téměř šokující, alespoň pro mě, je, že v podkladových materiálech se otevřeně a řekl bych téměř arrogantně sděluje, opět si dovolím citovat, že no health assessment has been performed and the analysis lacks the methodology to compare the health impacts of continued use to socio-economic benefits. Takže co vlastně se jak dělal? Na základě čeho jeho názor převážil nad názorem RAK, který opět cituji, tvrdí, že the risks to human health or the environment from the use of the substance is not demonstrated to be adequately controlled. Takže nemáme kontrolu nad riziky a zdravotní účinky jsme neporovnali se socioekonomickými benefity. To je výborný základ pro autorizaci. Bylo by možné pokračovat dál. Vždyť společnosti, které žádají o tu autorizaci, dokonce ani nebyly schopné doložit, že umí vyřešit rizika vyplývající z expozice DEHP jejich vlastním zaměstnancům. Já, já jsem opravdu přesvědčen, že tímhle tím návrhem komise skutečně zachází příliš daleko a chci ji vyzvat a prosím o podporu, aby ten návrh stáhla a znovu zvážila všechny okolnosti udělení eh, téhleté nešťastné autorizace. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. And... Děkuji. Já vám děkuji a nyní pan Javor, který tu nahrazuje pana Dekauta. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych chtěl panu zpravodaji pogratulovat za jeho práci a vlastně za všechno, co nám právě říkal. Je to opravdu velice důležité téma, a, a náš výbor se tím samozřejmě musí zabývat. Já souhlasím naprosto se vším, co nám pan Pavel Poc řekl. My víme, že vtaláty sebou přináší celou řadu rizik pro lidské zdraví a jsou to rizika, která se těžko hodnotí. Ty zkoušky a testy, které byly provedeny pro zjištění účinků toho DEHP, poukazují, že to má závažné dopady na lidské zdraví, a to četné dopady, a pak zejména na těhotné ženy, také na embrya, a zejména pak tedy na mužská embrya, protože postihuje jejich rozvoj a může to vést dokonce až k neplodnosti, pokud tedy toto embryo bude vystaveno účinku toho DEHP v děloze ženy. To hodnocení rizik eh, ze strany agentury v tom se stanovilo, že v případě opětného použití produktů za jeden jediný den by došlo k takové expozici DEHP v hodnotě, která již způsobuje škodlivé dopady na zdraví. To tedy je podle vědeckých studií a ta situace je dostatečně závažná a prokazuje nám, že pokud se umožní užívání takovýchto produktů, tak tu budeme mít každoročně tisíce onemocnění. Jak řekl pan zpravodaj, myslíme si, že je poměrně neuvěřitelné, že se říká o něčem, co nebylo dostatečně prostudované a jasně se to neprokázalo, nicméně veškerá ta pravidla rýče a ochrany životního prostředí se zakládají na principu obezřetnosti, to si aspoň myslím, takže co je zapotřebí, vždy tedy zajistit, aby tyto produkty byly bezpečné a pokud to studie ještě úplně nepotvrdili, tak máme princip obezřetnosti. Ano, toto téma je problematické, ale já mám také dotaz na komisi. Tady ty podniky požádali o povolení, ale vy jste je nepožádali, aby upravili tu metodu, protože vlastně jsou tu vyžádáni, aby používali vtaláty z určitých ekonomických důvodů a ne sociálních, nicméně zdá se, že v tom procesu zpracování žádostí se pak tedy objevuje ta možnost nebo vyvstanou ty obavy z dopadu na zdraví, na životní prostředí a že je třeba z toho sociologického hlediska provést celou řady dalších testů, Takže bych chtěl, aby nám komise řekla, zda je pravda, že ten postup zpracování té žádosti proběhl tímto způsobem. Zda tedy ty zdravotní problémy tam nebyly od počátku, že na to musela přijít ta zdravotní agentura a jaké jsou s tím tedy problémy, aby nebo co se může udělat, nebo jak k tomu mohlo dojít, že ten žadatel samotný tyto problémy nepředstavil od začátku. A taky musím říct, že se jedná o produkty, které nemají nějakou zásadní přidanou hodnotu, to je třeba poukázat. Ty, které tedy obsahují tyto vtaláty. A Může to mít ostatně tedy dopad i na pracující při samotné do, eh, výrobě těchto produktů. Tady máme zase ochranu našich pracujících, máme na to legislativu, nám to leží na srdci a to ostatně pan Poc také zmínil. A zase ano, máme tu zprávu o tom oběhovém hospodářství v Evropě a tam ta otázka zdraví. Uh, tam se stanovuje, že je zapotřebí omezit užívání škodlivých prostředků. To by mělo právě zabránit něčemu takovému a nyní nám tady leží na stole právě otázka těchto vtalátů. Děkuji, pan Buzoj. DEHP jsou velmi známé toxické, patří k velmi známým toxickým látkám, to není třeba opakovat a samozřejmě jeho použití vzbuzuje řadu obav. To jeho, jeho toxicita eh, na pro reprodukční systém, dále endokrinní eh, narušování systému, tedy eh, patří k prvním látkám, které byly eh, klasifikovány podle REACH eh, jako látky s vysokým rizikem, eh, patří k té, do přílohy 14, je zakázan v hráčkách a také v elektronických a elektrických zařízení. Přesto se ještě poměrně široce používá v PVC a e, najdeme ho tady v mnohých látkách, třeba e, plastové noční stromečky, textil, nábytek tak dále. Ale podstatné je, že máme k dispozici bezpečné alternativy nejenom tedy eh, pro použití v PVC, ale také v dalších produktech a artiklech. Eh, máme k dispozici tedy náhrady na evropském trhu, které už zde jsou, také technologie. Eh, máme zde také výrobce alternativních možností a nakonec v veřejné konzultace to zaznělo. A samozřejmě eh, je zde taky dána ta technická a ekonomická vhodnost. Eh, máme zde dva výbory, eh, RAC a SEAC, e které nám k tomu poskytují stanoviska. Obě dvě komise tady měly velké výbavy a ti předkladatelé vlastně nedemonstrovali to, že mají pod kontrolou rizika. Já mám obavu zejména z toho, že DHP e se může použít eh, ve zdravotnických eh, zařízeních, to znamená, že jsou v přímém kontaktu eh, s těhotnými ženami a novorozenci. Je pravda, že máme už určitou restrikci na jejich na využití DEHP právě v těchto produktech, ale kdo ví, co bude za pár let, to by se mohlo změnit. Já se domnívám, že žadatelé nesplnili eh, podmínky pro autorizaci a neprokázali, že všechny tato, všechna tato rizika jsou adekvátně pod kontrolou. Proto jsem tedy pro postupný zákaz DEHP s možností poskytnout výjimky pouze tam, kde to opravdu není možné nějak nahradit. A to znamená, že já jsem pro tu námitku, kterou navrhuje pan Pot. Děkuji. Děkuji, paní Berder. Děkuji. Já jsem se původně nechtěla pouštět do této debaty, ale opravdu máme velkou debatu, eh, obavu eh, na základě toho, co tedy eh, kolegové řekli o eh, tady této výjimce pro DEHP. Samozřejmě eh, mám obavy především z účinku na eh, lidi, ale také eh, na životní prostředí v širším smyslu. Budovy třeba. Protože de facto na materiál, které obsahují tu látku, by se měly tedy dá odstranit kam si do bezpečí a tam nějakým způsobem zpracovat a, a držet tedy zvlášť a e, já se tedy obávám, že vlastně přitom ale vzniká prach, který se dostává různě do životního prostředí a tím pádem také do půdy a podobně a tím pádem e, e, se to dostává do potravinového řetězce, zvířata, ryby a tak dále. To prostě je naprosto mimo kontrolu. Čili pro mě použití v recyklačním procesu je pro mě extrémně nebezpečné. Špatné už je to, že to vyrábíme a že tedy u toho jsou lidé, lidé jsou tomu vystaveni, ale tedy ještě, ještě to recyklovat, tak to prostě se z životního prostředí nikdy nedostane. Takže e, skutečně já si dokážu e, představit, e, co to všecko působí. Já tedy určitě pana Poce podpořím. A opravdu, abychom žádali komise, aby tedy toto rozšíření, toto výjimku nevydala. Thank you very much, Mr. Pedi. Děkuji, pan Pedišini. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Již padlo, že DEHP je také endokrinním disruptorem. Tato látka je klasifikována jakožto toxická pro reprodukci a je na seznamu eh, látek, eh, které upravuje REACH. V roce 2012 eh, komise rovněž dala tuto látku na seznam prvních šesti látek, které by měly být staženy z užívání a zareagovala na zareagoval na to i průmysl. Bezpečnější e, látky e, již představují 80 a začala tedy e, být velice rozšířená produkce a užívání eh, bezpečných eh, látek. Příliš nechápu, jak je možné, že zde o tomto problému nyní hovoříme, jak je možné, že na eh, dětských odděleních nebo na porodnických odděleních se dosud používají různé nástroje, různé hadičky a tak dále, která jsou která obsahují právě DEHP. A to se týká například eh, i eh, péče o eh, kojence, o nově narozené děti. Tyto produkty jsou eh, především eh, vyráběny v Číně, v Indii, ale také v zemích jihovýchodní Asie a v Latinské Americe a odtud je velice snadné dovést je do Evropy. My eh, plně podporujeme návrh kolegy Poce a jsme také proti umožnění té výjimky. Děkuji mnohokrát. Nyní si myslím, že je potřeba dát slovo také Evropské komisi. Pan Klaus Berendt má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem členům Evropského parlamentu, kteří se nyní vyjádřili a kteří podpořili předložený návrh. Já bych rád zareagoval na některé z věcí, které zde zazněly. Mnozí z vás eh, komentovali eh, to, že DEHP je endokrinním disruptorem. REACH ve svých pravidlech stanoví, že žádost o zhodnocení eh, se musí omezovat eh, pouze na ty vlastnosti, které jsou stanoveny v příloze 14 eh, rýče. A tam jde tedy o toxicitu reprodukční. Pan Poc má pravdu v tom, že komise eh, navrhla oddělené rozhodnutí, které se týkalo DEHP a dalších tří vtalátů, ve kterém eh, tedy eh, navrhuje, aby se postupovalo i podle článku 57 rýče, aby tyto vtaláty jaksi byly aby tedy bylo znemožněno jejich používání, ale celý ten proces dosud není u konce. Začal dlouho poté, co byla eh, podána ta žádost a proto žadatelé ho nebrali v úvahu a nebyli tedy ani eh, nuceni vlastně celý tento proces brát v úvahu. A toto eh, zvláštní rozhodnutí komise dosud nebylo přijato a komise s ním přichází vzhledem eh, k tomu, že ve výboru členských států a v EKA eh, došlo k určitému vývoji. A tam se tedy nepodařilo dosáhnout eh, souhlasu, proto to bylo postoupeno Evropské komisi. A pokud bychom zde dosáhli souhlasu, tak by to neznamenalo změnu toho seznamu v příloze 14. Také bych chtěl zdůraznit, že výbor pro hodnocení rizik v EK nedoporučil zamítnout autorizaci. Oni potvrdili, že rizika pro pracující nejsou řádně kontrolována, tedy na základě podkladů žadatelů, ale RAK velice jasně řekl, že neexistují žádná rizika eh, pro lidské zdraví eh, jaksi veřejnosti eh, z těch recyklovaných produktů. To jsou tedy věci, kterými jsme se také velice zabývali, než jsme navrhli to naše rozhodnutí. Pokud jde o to ohrožení eh, pracovníků, tak žadatel by měl eh, monitorovat eh, vystavení se pracujících a měl by tedy jak si to předložit pro periodický přeskum, který je povinný. Komise zde navrhla, aby žadatel byl povinen monitorovat ex, to zastavování se e, pracujících této látce a aby to bylo předmětem přeskumu. Také bych chtěl říci, že žadatelé se pohybují v oblasti recyklace, pracují s odpady e, a tedy s recyklovaným PVC a to je také e, velice důležité. Opět, REACH stanoví pro komisi eh, povinnost eh, posuzovat vše také z pohledu žadatele. A v tomto případě ten žadatel je někdo, kdo pracuje s recyklovaným PVC a kdo jako součást své analýzy alternativ uvedl eh, v otázce, respektive uvedl, že existují i alternativy to je velice odlišné od těch žadatelů, kteří eh, produkují eh, nebo kteří by produkovali nové PVC s novým DEHP, tedy nikoli s recyklovatelným. Zde se eh, hovořilo o tom, že existují alternativy. To je samozřejmě pravda, ale tam jde o vyrábění nového PVC. Zde ta situace je odlišná. Ti žadatelé pracují s materiálem, který obdrží jakožto odpad a oni se zabývali různými možnými alternativami, jak technologiemi, které by například DEHP e eliminovaly, tak nějakými jinými eh, látkami a jak řekl, že v tomto okamžiku takovéto alternativy nejsou technicky proveditelné. Otázka je, zda eh, tedy jít tou cestou eh, socioekonomickou, té socioekonomické autorizace. E, ti e, žadatelé zde pracují, e, mají určitý bezpečnostní limit, bezpečnostní práh a RAK s těmito limity souhlasil. Je zde ale ještě ta socioekonomická cesta, kterou podle Ríče lze použít. My máme celou řadu žádostí, které jsou v současnosti eh, předkládány. A tam ti žadatelé využívají obou cest. Oni se domnívají, že splňují příslušná kritéria, ale pouze pro případ, že by je náhodou nesplňovali, tak zároveň již poskytují informace, které se týkají té socioekonomické cesty. Takže takovýto přechod eh, je samozřejmě možný. Pokud jde o nebezpečí pro pracovníky, já jsem to již komentoval, my navrhujeme začlenit eh, monitorování do přeskumu, chceme v tomto ohledu také získat více informací a pokud jde o recyklaci PVC, Eh, které obsahuje DEHP, tak to provádí i řada firm, které nepožádali o výjimku, protože oni, pokud ten odpad jak si okamžitě přetransformují eh, v nové produkty, takzvaní integrovaní recyklátoři, tak oni vůbec výjimku nepotřebují. O nich také hovoří se, jak. Takže i nadále budeme mít eh, zpracovatele, kteří budou z DEHP nadále pracovat, a to bez ohledu na naše rozhodnutí v této věci. Eh, dále se zde hovořilo o možnosti dovážet PVC, které obsahuje DEHP z oblasti mimo Evropu a to je zcela správné. My nemáme v Evropě zatím žádná omezení, která by uh, zamezila tomu, že se na trh dostane PVC, které obsahuje DEHP. Máme takovéto zákazy pro hračky a dětské produkty. V roce 2019 to budeme mít pro elektrické a elektronické zařízení, ale u těch jiných produktů to je možné tedy uvádět na trh PVC s obsahem DEHP a ta stávající legislativa se netýká výrobců ze třetích zemí. Tam, e, abychom tomu zamezili, bychom museli mít určité restrikce, určité výjimky a REACH obsahuje e, ustanovení, e, že EKA musí posoudit, zda taková ta, takováto restrikce by mohla být udělena. EKA ve spolupráci s dánskými orgány pracuje na příslušném posouzení, ale to posouzení ještě zdaleka není ukončeno a nevíme, jak dopadne. Nicméně, pokud by zde ta rizika byla, tak by zde ta restrikce tedy e, asi e, byla dána a poté bychom samozřejmě také e, okamžitě přeskoumali to povolení. Myslím si, že to jsou v zásadě všechny věci, které jste zmínili. Ještě si projdu poznámky. Ano. Takže komise, když eh, posuzovala stanoviska Raku a Seaku, tak eh, souhlasila s tím, co říká Seak, eh, že přínosy z umožnění další recyklace ze strany těchto tří konkrétních žadatelů v rámci toho celkového kontextu toho, co jsem vysvětlil, skutečně převažují rizika pro lidské zdraví. Pokud by však ta eh, data žadatelů, pokud obdrží autorizaci, pokud ta data ukáží, že ta rizika jsou větší než přínosy, tak poté samozřejmě to povolení bude moci být staženo. A samozřejmě také, pokud by se ukázaly nějaké další okolnosti, tak by to vedlo k předčasnému přeskumu. Celkově, my samozřejmě nějak nespochybňujeme, že DEHP je látka nebezpečná, kterou bychom se měli eh, zabývat, ale eh, my se musíme eh, zabývat celkovou perspektivou, musíme se na to dívat z pohledu nařízení REACH, z pohledu těch žadatelů a bylo potvrzeno, že z těch produktů nehrozí přímé nebezpečí a zároveň také eh, by to rozhodnutí žádným způsobem neomezilo případný dovoz, takže proto se komise eh, rozhodla tu výjimku udělit nebo to povolení udělit. Děkuji vám. Nyní tedy nastala příležitost, aby pan Pod zareagoval. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Já <laughs> vůbec nejsem, nejsem překvapen tím, co tady slyším od komise protože komise v podstatě jinými slovy potvrdila to, co jsem, to, co jsem říkal v tom úvodu. DEHP e je endokrinní disruptor, to komise sama tvrdí, tady máme komitologii. To, že ještě není ukončen nějaký byrokratický proces, to přece neznamená, že popřeme realitu. Jestli ten proces ještě neskončil, to neznamená, že ta látka prostě nemá ty vlastnosti, ona je má. Tak jako tady, tady se bavíme o zdraví obyvatel a ne o tom, jestli nějaká byrokratická e, záležitost prostě doběhla o 14 dní dřív nebo ne a mezi námi to, v jakém pořadí ty věci byly vydány, říká co si o tom, jak probíhají rozhodovací procesy, a to ne v ECHA, ale na komisi. Na komisi. Co se týká raku, rak přece rozhodl, eh, že, že nedoporučuje udělit tu autorizaci. To, to tam konec konců v, v, v té notice je napsáno, tak o čem, o čem se tady bavíme, ty argumenty tady všechny máme a e, e, e, rak jasně řekl, že e, ta žádost nedokládá dostatečným způsobem kontrolu nad riziky zdravotními. Takže to nemá smysl o tom se bavit. E, recyklace přece smyslem recyklace není udržovat nebezpečné látky v oběhu. Nestavme to, prosím pěkně, na hlavu, když teď se máme bavit o oběhové ekonomice, tak neříkejme, že smyslem oběhové ekonomiky je udržet v našem oprostředí životním co nejvíc nebezpečných látek. To určitě smyslem recyklace prostě není to, to je mi líto. Co se týká SEAK, no přeci z těch podkladových materiálů, a věřte tomu, že jsem je prostudoval všechny, je jedna věc naprosto jasná a to je, že žádné posouzení dopadů toho širokého používání DEHP na lidské zdraví ten žadatel nepředložil, tak mi nemůže komise tady říkat, že, že e, e, se můžeme vydat socioekonomickou cestou. Socioekonomická cesta samozřejmě může být e, meritem pro to rozhodnutí, ale jestliže my přece porovnáme socioekonomické benefity s dopadem na lidské zdraví. To se jak má udělat a to se v tomhle případě prostě jednoznačně nestalo. Co se týká omezení dovozu, no už aby to bylo, jestliže nám tady komise říká, že nemá a nepřipravila ještě žádnou legislativu, která by omezila dovoz takhle nebezpečných eh, látek nebo respektive eh, předmětů s takhle nebezpečnými látkami ze třetích zemí, tak to pro mě znamená, že komise, nezlobte se, neděláte řádně svoji práci. Taková legislativa legislativa už tady, už tady dávno měla být. Takže závěrem prostě si troufnu tvrdit jednoduše a jednoznačně toto. Jestli, přátelé, nějaké byrokratické procesy mají chránit víc ty kdo mají v úmyslu, omlouvám se za to, co řeknu, otravovat, otravovat evropskou populaci, než tu populaci samotnou. No tak to je tedy s Evropskou unii amen, jestli budeme zastávat takováhle stanoviska. A pro nás všechny, co budeme zítra o tom hlasovat, tohleto hlasování bude o jedné jediné věci. Jestliže pro nás znamená víc reprodukční zdraví, evropské a onkologické zdraví, reprodukční a onkologické zdraví evropské populace, víc než dostupnost nějakých nesmyslných levných výrobků z PVC, který obsahují jeden z nejhorších reprodukčních jedů, které známe, no tak je třeba podle toho, přátelé, zítra hlasovat. Thank you very much, Miss... Děkuji vám, pan Javor. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom dvě takové objasňující otázku. Zřejmě eh, eh, mi jsem pořádně nepochopil odpověď komise, ale zdálo se mi, že jste řekli, že je možné, že že agentura uplatní určité socioekonomické pravidlo, ale že toto se neobjevilo v žádosti od žadatele. Je tomu tak opravdu nebo ne? Že tedy žadatel požádal o, uži, o užití těch socioekonomických pravidel nebo ne. A na závěr tedy klíčovou otázkou je následující. Myslíme si, že recyklace měkkého PVC odpadu s vysokými obavami, že jsou tam velké tedy eh, hrozby, a přitom se nejedná o tak zásadní objem produktu a tedy s možností, že z Číny k nám budou dorážet tisícovky či miliony takových produktů, ale že to může vést k neplodnosti u žen, tak jakou otázku, jak na to zareaguje komise? Děkuji a myslím si, že po této otázce musíme opět předat slovo komisi, aby stručně zareagovala a poté můžeme uzavřít toto téma. Děkuji. Ano, je odpověď na tu první otázku. Žadatel nemusí specifikovat eh, ten, když si přeje um, obdržet toto povolení. A pak je třeba tedy se zaměřit na to, zda je dodrženo to pravidlo adekvátní kontroly nebo ne. A pak tedy ono je to byrokratické, já se omlouvám, ale podle zákona, pokud tedy tam není eh, zajištěno mm, na základě tohoto pravidla, tak tam to může být zajištěno na základě toho socioekonomického pravidla. Pak, eh, co se týče, řekněme, té kompletní izolace těch tří příkladů, tady tyto materiály jsou mimo působnost rýče. Mnoho těchto produktů, které obsahují DEHP a jejich výrobci, tak nežádali vlastně o jejich autorizaci a podobně jako i ty importy do Evropské unie, i nadále u nich se může zamítnout ta autorizace. Ano, nám leží na srdci zdraví pracovníků a proto si žádáme tedy uh, o to zhodnocení a až budeme mít to rozhodnutí, kterým tedy udělíme nebo odmítneme to povolení, doufáme, že v příslušnou dobu, tak prostě musím říci k té druhé otázce, že tam nic nepřidáváme. Taková je otázka pro ty tři recyklátory, to jsou materiály z recyklovaných produktů, tak jak to potvrdila tedy RAC, že nespůsobují riziko pro obecnou populaci jako takovou. Thank you very much. We can... Děkuji vám a tímto můžeme tedy uzavřít tuto rozpravu. Hlasování ve výboru Envy k této námitce proběhne zítra a hlasování na plénu pokud to usnesení bude přijato, tak proběhne na druhé listopadové plénárce. Myslím si, že nemáme nic dalšího na pořadu jednání a tímto tedy můžeme dnešní zasedání ukončit a zítra začneme v 9 hodin ráno.